Good morning. Dobrý den, dámy a pánové. Já vás požádám, abyste se všichni posadili. Děkuji. Chtěla bych poděkovat všem, kteří už jsou přítomní v jednacím sále. Děkuji také všem eh, členům výboru pro regionální rozvoj, kteří jsou přítomní. No a na dnešní schůzi zahájíme přijetím pořadu jednání. Pokud tady nejsou žádné připomínky, pan Van Nistelrooy požádal o jednu věc, která se týká pořadu jednání a chtěl by dodat jeden bod. Jedná se o usnesení k otázce, k ústnímu odpovězení podle bodu 128 eh, a týká se to využívání, provádění eh, politiky soudržnosti. Eh, ten text jste získali, nebo jste dostali e-mailem včera dopoledne. Navrhuji, abychom tedy tento bod zařadili do bodu různé, což je bod, který bude na pořadu dne odpoledne. Bude to vlastně taková, takový poslední bod, ještě před tím, než začne schůze koordinátorů. Budeme moci vzít v úvahu tuto informaci, také budeme mít informace od paní komisařky, které se dozvíme dnes dopoledne a budeme vlastně moci zahrnout ty informace do návrhu usnesení. Souhlasíte s tím? Dobře, děkuji. Dobře, takže toto je tedy jeden bod navíc a um, považuji tedy tento změněný pořad jednání za schválený. Nyní následují sdělení předsedkyně. Nemám žádná speciální sdělení. Možná, se, pokud někdo bude chtít něco říct, si můžeme to nechat na konec dnešního jednání. A můžeme rovnou přejít k dalšímu bodu kterým je seminář o tzv. předběžných podmínkách v politice soudržnosti. Požádali jsme eh, speciální oddělení parlamentu, aby uspořádalo seminář o předběžných podmínkách. Je to tematická sekce B. Vidíte, že podle programu zde vyslechneme řadu odborníků, kteří se věnují této věci. Jako vždy Začneme prezentacemi našich hostů a pak bude také prostor na otázky, odpovědi výměnu názorů. Mm, máme čas až do 11 hodin na tento bod, protože v 11 hodin přejde paní komisařka Korina Kretu a čeká nás výměna názorů. Jak už jsem říkala, máme mezi námi celou řadu hostů, takže nejprve dám slovo paní Doroté Alain Dupré. Následovat další řečník bude profesor Bernd Spahn. Dalším hostem je pan Petr Berkovic a potom pan David Škorňa, který je eh, ředitelem odboru dohody o partnerství, evaluací a strategií eh, Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Vítám vás všechny na dnešním jednání. A teď už dávám slovo tedy hm, eh, hostům jednomu po druhé a poprosím nejprve paní Doroté Alan Dupré, aby začala. Eh, dobrý den, děkuji. Já bych se chtěla představit. Jmenuji se Doroté Alan Dupré, zastupuji OECD a velice děkuji za to, že jste mě pozvali na tento seminář. Budu hovořit o účinném veřejném investování na mm, podnárod, sub, subnárodní úrovni v období fiskálních omezení. Soustředím se na dvě věci ve své prezentaci. Za prvé, že je důležitá um, ta místní úroveň a úroveň eh, zpráv pro efektivnější veřejné investice. A za druhé budu hovořit o využívání kondicionalit, což bude příklad právě toho, jak zlepšit investice. Takže za prvé, nejprve bych chtěla tak obecně pohovořit o tom, co OECD říká o veřejných investicích. OECD společně s dalšími organizacemi, jako je třeba Mezinárodní měnový fond, je přesvědčen, že eh, vliv investic může být významný. Nicméně Dopad investic na růst do velké míry závisí na tom, jak jsou ty investice zpravovány, jak, jakým způsobem jsou řízeny. Dobré řízení veřejných investic je přímo um, svázáno s dopadem. A teď vlastně hovoříme o té zprávě na národní úrovni, ale také se to právě týká těch nižších úrovní, těch subnárodních podnárodních úrovní. Máme také určité studie, které ukazují, že právě kvalita regionální zprávy má přímý vliv na efektivitu financování. A to platí zejména v oblasti třeba fondů soudržnosti. Čili proč jsou ty e, nižší zprávy e, tak důležité? Proč jsou tím klíčovým aktérem? Je to z toho důvodu, že je to vlastně, v, že tyto investice jsou v zemích OECD v Evropské unii klíčové, představují zhruba 60 všech eh, veřejných financí v Evropské unii, je to celkem 55 Pokud trošku můžeme zaostřit na stávající kontext, tak můžeme říci, že došlo k poklesu jak veřejných, tak soukromých financí od té doby, kdy nastala v Evropě krize. Platí to pro všechny země OECD a platí to právě ještě více v Evropské unii. Pokud se podíváte na ten graf, tak ta červená křivka ukazuje právě pokles eh, investic na té podnárodní úrovni od roku 2009. Vidíte, že veřejné investice se využívaly jako určité, na určité opravy nebo na určité určité náklady v té době stoupaly, nicméně ty eh, investice se neměnily. Nedávno jsme také eh, provedli výzkum, abychom zjistili, jaké jsou vlastně největší překážky investic na té nižší než národní úrovni. Co jsme zjistili? Zjistili jsme, že tak, mm, ty finanční potíže vlastně mají stejnou negativní váhu jako takové vládní překážky nebo 90 eh, eh, říkalo třeba, že tam jsou nadměrné, eh, dlouhé postupy, obtížné postupy, byrokracie a že to jsou vlastně takové překážky, které přicházejí z té mm, celonárodní úrovně. Další překážky byly nedostatek kapacit, také nedostatek dlouhodobých strategií, Eh, nedostatek eh, odborných znalostí nebo odborníků, také problémy s koordinací mezi těmi jednotlivými úrovněmi zprávy. Prostě. Ale také existuje hodně inovativních a dobrých eh, postupů, které se používají právě na těch nižších než národních úrovních. Z toho našeho průzkumu, který jsme provedli v loňském roce, vidíme, že opravdu těch dobrých věcí je více. Máme zde určitá obecná doporučení, která bychom mohli eh, věnovat jak té národní, tak těm nižším úrovním. Takže já bych pár těch doporučení nyní řekla. Takže je důležité zlepšit eh, střednědobé plánování pro investice do infrastruktur, také je důležité mít rozpočet víceletý. Pro <clears throat> národní vládu je důležité, aby nabízela Eh, těm regionálním a místním vládám různé pobídky, aby spolupracovali na těch společných investičních strategiích. OECD také mm, připravilo takový speciální právní nástroj, který má právě eh, zefektiv, zefektivnit veřejné financování. Ten eh, nástroj schválili všichni členové OECD. A jsou to takové zásady a vodítka, jak se mají v této věci chovat eh, všechny ty úrovně zprávy, jak mají spolupracovat koordinova, koordinovaným způsobem. A my vlastně monitorujeme míru, do níž ty jednotlivé úrovně zprávy provádějí, tato naše, provádějí tento nástroj. Máme webovou stránku, kde je taková, takový nástroj, který ukazuje, jak ty země plní tato doporučení. Jsou tam různé ukazatele, a ukazuje se tam, jak ty jednotlivé úrovně zprávy hospodaří nebo řídí veřejné investice. Nyní se můžeme zaměřit na specifickou otázku kondicionalit. Je to vlastně jeden ze způsobů, který má pak zlepšit efektivitu financování. Celkově ten kontext je velice široký, protože v podstatě se jedná o kontext všech finančních transferů, které nejsou čistým darem. Máme tedy ex ante kondicionality, předběžné podmínky, které se musí splnit předem, než jsou eh, určité dohody. A pak jsou ještě ex post kondicionality, ex post podmínky, které jsou tedy poté, kdy už, je ten, kdy už existuje ten smluvní vztah Můžeme čerpat i ze zkušeností Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, které už celá desetiletí používají tento systém předběžných podmínek a těch podmínek post. Eh, eh, můžeme se z toho poučit ve mnoha věcech. Hmm, v 80. a 90. letech se ve velké míře zvýšilo využívání těchto kondicionalit. Někdy eh, bývají kritizovány za to, že nejsou efektivní, mm, zejména co se týče prosazování ekonomického růstu a sociálního blahobytu. Mm, proč je zde ta kritika? Říká se, že tam je příliš mnoho podrobných podmínek, e, ty programy jsou příliš časově náročné, je tam opět velká administra- e, vlastně nutnost administrativy a nakonec vlastně to snižuje ten efekt. Takže od eh, pozdních, mm, tedy od těch eh, posledních let roku 2000, existují snahy toto zlepšit. Takže snaha je snížit počet kondicionalit, také zavést více flexibility, například mm, Mezinárodní měnový fond eh, usiluje o více flexibility ve způsobech, v jakých se zapojuje v těch zemích do témat, která se týkají strukturálních reform jejich ekonomiky ty kondicionality musí být lépe šity na míru jednotlivým zemím, musí být méně přísné, musí být tedy flexibilnější a musí flexibilněji reagovat na ekonomické podmínky, také tam musí být větší dopad i na institucionální kritéria, environmentální a sociální otázky a také je zde větší důraz i na ty uh, kondicionality ex post. Všechny země OECD využívají nějakou formu kondicionalit, případě udělování grantů pro nižší než národní úrovně zprávy. Ve 20 zemích jsme provedli výzkum. Týká se to veřejných fondů pro regionální rozvoj. Jsou to vlastně prostředky, které přiděluje vláda, národní, ta národní úroveň. Takže zde vidíme různé podmínky, například časový rámec, přidělení prostředků na specifické priority nebo adicionalita a tak dále. To jsou příklady těchto kondicionalit. Můžeme si z toho vzít několik obecných poučení z této mezinárodní, z těch mezinárodních zkušeností. Takže můžeme říci, že Eh, kondicionality sami o sobě jenom málo kdy stačí k tomu, aby jste byla nějaká trvalá změna. Kondicionality by neměly být příliš preskriptivní, musí tam být také eh, i prostor na eh, určité podněty. Také musí být doprovázeny silnými ehm, silnou politickou podporou, také musí, být, vycházet, musí vycházet z faktů Musí také eh, umožnit eh, ověření ex post, klíčová je také důvěra, ehm, důvěryhodné kapacity eh, i z té národní úrovně, aby tam také byla důvěryhodnost v monitorování, v provádění těchto podmínek. A také jsme zjistili, že pokud se soustředíme pouze na sankce v případě nějakých pochybení, tak to není tak efektivní, jako když spíše zavedeme mm, systém určitých odměn. To jsou tedy takové stručné informace, podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách a já vám děkuji za pozornost. Děkuji. A děkuji vám. A nyní pokračuje další kolega, pan Svet. Mrs. Michailová. Uh, Děkuji, paní Michajlova. Dobré ráno, dámy a pánové. Mám radost, že eh, já bych rád především popsal situaci ve Spojených státech s tím, že bych tuto situaci porovnal se situací v Evropě. Má prezentace má čtyři části. Nejprve kladu otázku velmi stručně o, ohledně toho, co to je grant podmíněnosti. To může mít několik aspektů. Pak se podíváme na granty v rámci USA, dále porovnám filozofii udělování fondů mezi Spojenými státy a Evropskou unii a potom určité granty, které pro vás mohou být zajímavé. No a teď ve stručnosti se podíváme na poslední část, kde můžeme zdůraznit určité aspekty. Jsou tady obecné principy, které jsou zásadní pro dosažení politické hygieny, aspoň tak tomu říkám já takzvané dobré řízení a rovnost. A pokud nejste připraveni na projekt, tak byste neměli grant dostat. V zásadě o to se tady jedná. Pak tady máme tematické podmínky a ty sebou nesou dva aspekty. Posílit efektivitu některých politik a za druhé, to je kontroverznější, zdůraznit politické priority darcovské vládě. To je velice kontroverzní především v Evropské unii, protože by to znamenalo, že Evropská unie se své priority snaží vnutit národním vládám, což je otázka velice senzitivní. Pokud se podíváte na rámec pro rozpočet nařízení 1303, tak tam máme 7 ex ante podmíněností a 29 post, tedy tematických. Není to explicitní, zvláště v první části. Já si uvědomuji, že tato první část se neobjevuje, objevuje se později, až poté, co už to politici vzdali a nechce se jim to číst. Uh, Tady vidíte určité úspěchy specifických úspěchů pro investiční nebo unijní priority. To je velice důležité. Ve Spojených státech grantové programy mm, se vytvářejí jaksi nekoordinovaně, a to různými federálními agenturami. Nicméně jsou centrálně registrovány na společných stránkách a vyvíjejí se, tak říkajíc, ad hoc. Není tam žádná koordinace, nicméně mohou být klasifikovány společnými charakteristikami. To jsou oficiální charakteristiky federální domácí pomoci, jak se tomu říká. A já se zaměřím na B a C, protože ostatní aspekty nejsou granty. Jsou to přímé půjčky, zaručené půjčky, pojištění a granty, které jsou nepodmíněné. Jsou to nepodmíněné způsoby, jak podporovat agentury. Pokud se podíváte na struktury, tak máme 2300 programů, z čehož 1850 je takzvaných kategorických pro konkrétní účely a asi 1600 v podobě takzvaných projektových grantů, které se udílejí pro konkrétní projekty. Co je zajímavé, že čím dál tím vyšší počet těchto grantů se udílí prostřednictvím dohod. Čili je to podloženo kontraktem. Jsou to konkrétní kontrakty, které jsou upraveny pro potřeby příjemce a federálních agentur. Tady máte zdroje financování, vidíte, dejme tomu ministerstvo zdravotnictví, lidské zdroje, to má největší dopad. A pak eh, to je vlastně největší vliv než ty ostatní. Jak to vidíme v rámci udílení grantu? Je to jako v Evropě způsobilost, eh, aktivity před programem, dejme tomu ekologické dopady, jsou tady i otázky personální a otázky vybavenosti. Zdali to vybavení pro úspěch programu je dostatečné. Je třeba dodržovat finanční pravidla, dále požadavky na určité sloučení a výpočty, otázky spojené se spolufinancováním a také je tady mm, povinnost využívat soukromých investorů, takzvané PP. Dále jsou tady programová omezení pro výdaje. To vlastně v Evropě moc nevidím. Jedná se o otázky takzvané udržby. Jinými slovy, pokud dáte darcovské vládě nějaké peníze, tak je tam pokoušení omezit své vlastní výdaje na tuto funkci. A abychom zajistili úsilí navzdory grantu, je třeba uplatnit tento požadavek, kdy v kontraktu si ze strany příjemce vynucují udržení už stanoveného úsilí. Dále výstupy, úspěšnost, to nabývá čím dál tím větší důležitosti. Dále ex post, ne už ex ante a pochopitelně požadavky na monitoring podávání zpráv a audit. Kategorické granty byly často kritizovány. Jsou eh, často administrativně náročné, překrývají se tam různé programy, dále eh, vlastně podmiňují zbytečné množení grantů a jsou příliš restriktivní, než aby umožnili úpravu k regionálním podmínkám. To je pro regionální politiku velice významné protože tyto záležitosti mohou fungovat pro projekt, který je, tak říkají, zlinární. Nicméně, pokud se podíváte na horizontální dimenze regionální politiky, tak sebou mohou nést určité problémy. Tyto granty se udílejí takzvaným konkurenčním nabídkovým řízením. Můžete o něj přijít. Nemusíte na něj mít zrovna nárok z podstaty což je něco jiného oproti EU, kde já vidím určitou povinnost eh, jednat spravedlivě a férově vůči všem. Nemůžete vyloučit nějakou zemi jenom z toho důvodu, že těžko budou grant spravovat. A také kongresu umožňují zaměřit se na nějaké cíle v rámci federace. To je velice senzitivní a v Evropě to příliš vidět není. Dejme tomu, máme 20, v jakou hranici 21 let pro pití alkoholu a 55 mil za hodinu rychlostní limit. To se uplatňuje na státy takovým způsobem, že buď to uplatníte, nebo nedostanete grant. Těžko Brusel bude uplatňovat eh, nějaké rychlostní omezení na Německo. Asi víte, co tím mám na mysli. Nejvyšší soud toto podporuje, říkají, je to dobrovolné, buď to uděláte, grant dostanete, nebo ne. To je vaše volba, takže z toho nemůžete vinit federativní vládu. Pokud to tedy porovnáte filozofii Spojených států Evropské unii, tak je to opravdu velmi odlišné. V EU je to vše pod jednou střechou, udržitelnost, je to taková vznosná myšlenka, ale my se to snažíme vždy sloužit pod jednu střechu, zatímco ve Spojených státech se jedná o různé orgány, různé administrativní různé cíle, není to koordinované. Jak říkám, ve Spojených státech eh, máme 2300 programů, v Evropě máme strukturální a investiční fondy, které víceméně jednají nebo zastávají roli koordinačních nástrojů v širokém slova smyslu. Pravidla jsou podobná, nebo dokonce identická a pochopitelně jsou tady výjimky, jak víte. Jsou tady kapitálové granty a máme obecné granty. Ve Spojených státech máme podstatný poměr obecných grantů. Grantů pro obecné účely. To v Evropě příliš nemáme. V EU se nedávají peníze na obecné účely vždy je to nějakým způsobem označené, vždy to sebou musí nést nějakou nálepku. Spojené státy také píš, eh, platí jednotlivcům jako Medicare, Medicaid. V Evropské unii toto neexistuje, protože Medicaid, Medicare Eh, zdravotní pojištění, to jsou politické cíle federativní vlády. Toto sociální politiku nemáme na úrovni EU tak, aby to řešilo potřeby občanů přímo. Je to vždy nepřímé prostřednictvím členských států a jejich rozpočtu. Pak tady máme konkrétní tzv. kapitálové granty. Ty tvoří podstatnou část ve Spojených státech. V Evropské unie takové granty nemáte, i když důraz na strukturální fondy je investičního charakteru, včetně otázek spojených s lidským kapitálem. Tady máme výzvy, stručně. Ve Spojených státech tam je pochopitelně pro, problém koherentní strategie. V Evropské unii to do určité míry máme rovněž, protože musíme spojit nástroje eh, s koherentní politickou strategií v rámci Evropy 2020. Pak je třeba optimalizovat synergie nebo efektivity strukturálních nástrojů a klíčová otázka, zdali máme odměňovat eh, nebo trestat výkon. Jsou eh, tady takové snahy odměňovat úspěšný dobrý výkon, dále zjednodušení a prováděcí pravidla, to je velká výzva a pochopitelně zlepšený monitoring. Výkonnostní audit, to znamená, že se díváte na výstup, výsledek, spíše než na kritéria ex ante. Pak jsou tady ukázky dobrých praktik, dobrých příkladů z praxe. Ve Spojených státech je tendence slučovat takovéto granty do takzvaných blokových. To znamená, že vezmete eh, celou řadu těchto projektivých grantů a zkombinujete je. Teď je tady ta větší podmíněnost, je to konkrétní, ale ne tak konkrétní, jako by to bylo pro určitý specifický program. A to je tedy pod zastřešujícím blokovým grantem. Příkladem je Aid for Dependent Children, pomoc dětem, a v Evropské unii máme alespoň koherentní politickou strategii a regulatorní institucionální podmínky, které jsou základem grantové filozofie. Zároveň je tady posílená role spolufinancování v EU, zapojení členských států, to je nesmírně důležité pro úspěch. Pokud nezapojíte vládu na straně příjemce, tak pochopitelně neuspějete. Zpráva kontrola strukturálních fondů, to už jsem na začátku říkal, to je velká výhoda proti Spojeným státům, kde takováto věc chybí. A také nový finanční nástroj, to znamená posílení v rámci finančního mixu, takzvané PPP, to určitě víte. Jsou tady určité zapeklitosti eh, této podmíněnosti, komplexní podmíněnosti. V Evropské unii, když máte alespoň 30 tematických podmínek, tak si řeknete, no, které jsou uplatnitelné a které nejsou. To je otázka, která se ve Spojených státech neklade, protože ty programy jsou upraveny pro konkrétní účel. Zatímco tady máte spoustu kritérií a ten projekt je, splňuje některá, ale ne všechna, takže vždy musíte řešit, co ano, co ne a některé ty podmíněnosti, omlouvám se, degenerují na pouhé zaškrtávání. Dejme tomu genderové otázky a příjemce musí zaškrtnout, zdali gender ano nebo ne. A vy to zaškrtnete, protože vše s genderovými otázkami víceméně vysí, Takže degradujete cíl. A zajímavá věc, která vyplynula z této studie, která je tady zmíněna, naznačuje, že na operativní úrovni státy považují většinu ante podmínek za splnitelných. A to mě nepřekvapuje. Pokud se podíváme na tematické ex ante podmíněnosti, tak toto vyplynulo ze studie. A zde na horizontální ose máte jednotlivé tematické podmíněnosti a pak otázka zní, jak často jsou uplatnitelné, ano či ne. Vidíte, že jejich pár na začátku, které jsou relevantní pro programy, ale pak jsou tam některé pod hranicí 10 nebo 8 Ty vlastně relevantní nejsou. A ve Spojených státech eh, by ani nebyly brány do úvahy pro nějaký program. Další analýza pro neuplatnitelnost. Hm, ano, zajímavé je, že pokud můžete vysvětlit, proč se to netýká tohoto programu, Fine, to je ta zelená část, to je těch 10%. Ale pokud to vysvětlit nemůže, ale nadále si myslíte, že je to v pořádku, tak spadáte do té žluté části, kde se jedná o více než dvě třetiny podmínek které se příslušné věci netýkají, aniž by se vysvětlilo proč. A myslím, že to je klíčový problém přístupu Evropské unie. Jak se poměřují granty a podmíněnosti pro regionální politiku? Jak už jsem říkal, ve Spojených státech jsou uh, granty kritizovány, protože jsou restriktivní a nemohou se vymezit na specifické regionální podmínky a pouze 3% jdou na regionální rozvoj. Ve Spojených státech jsou to tedy pouhá 3%. Nicméně otázka zní, já si myslím, že plošná podmíněnost je nevhodná pro regionální rozvoj. Proč? protože musíte mít upravené podmínky na míru pro regionální rozvoj. Tomu se nevyhnete. A to jde proti filozofii Evropské unie. Musí to být v souladu s regionálním či strategickým plánem. To je předpoklad a toho jsem v podmíněnosti nenašel. Čili asi byste chtěli, aby přijímající vláda měla nějaký strategický plán. A potom upravíte grantový systém právě v souladu s tímto. Dále, politika, která jde napříč mnoha sektory a dimenzemi. Čili nevymezujete úzkou politiku. Pokud jde o konkrétní region, konkrétní sektor, vy chcete dosáhnout nějaké provázanosti a mezivládní koordinace, což znamená smluvní úpravy spolu s konkrétními kritérii. Spojené státy jsou pružnější než Evropská unie. Mají určité výhody, ale pouhé 3% navzdory tomu jdou do regionálního rozvoje politická koordinace a spolupráce přes hranice. To je další aspekt. Pokud se podíváte nějaký region, tak tam nekončí politické hranice. Musíte se podívat na přeshraniční kritérium. A tady máme konkrétní problém. Co je regionální politika? Měli byste stavět na nějakém slibném středisku rozvoje, anebo byste měli hm, ty peníze jaksi rozeset podle filozofie just retour? Není to tolik efektivní, ale z politických důvodů je to nevyhnutelné. Na tom se asi shodneme. Musíte dosáhnout určité rovnováhy, zvláště v Bruselu, v Belgii. Víme přesně, co to pro regionální politiku znamená. Čili tolik z mé strany a děkuji vám za pozornost. Rád odpovím na jakékoliv dotazy. Děkuji, děkuji vám, pane profesore, za tento zajímavý přístup a neobvyklý pro náš výbor pro regionální rozvoj. A nyní dávám slovo Eh, panu Berkovičovi, abychom vyslechli, eh, do jaké míry souzní s tímto návrhem a co si myslí komise. Děkuji vám. Především je pro mě potěšením zde být a představit svou studii. Samozřejmě tento výbor byl zapojen do eh, vývoje podmíněnosti ex ante dlouho eh, vyjednával a myslím, že toto je specifická charakteristika podmíněnosti ex ante, zejména když to srovnáme s USA nebo podmíněnosti v mezinárodním kontextu. Je to transparentnost, s níž vyjednávali a eh, také přínos jednotlivých členských států do celého procesu a všech dalších aktérů. Chtěl bych vám nyní představit takový první nástin implementace v programování našeho procesu, to znamená v době, kdy jsme vyjednávali mm, dohody o partnerství a operační programy. A budeme na to navazovat pravděpodobně kolem eh, Velikonoc příštího roku eh, detailní zprávou o tom, jak eh, to fungovalo v rámci implementace. Takže toto je pouze takový nástin prvního stupně, první části procesu. Jsou tam určité nebo mm, samozřejmě to má určitá omezení, protože eh, z toho nepoznáme, eh, jaká byla eh, dlouhodobá, jaký byl dlouhodobý efekt. V podstatě tady máme dvě části, velké sta části studie. První to jsou čtyři studie, které posuzují programovací období. Jsou tam eh, různé nové mechanismy, například rámec výkonnosti, eh, etický kodex a celou, celá řada dalších ustanovení. A ta studie o tom, eh, myslím, už byla v tomto výboru představena. A ta studie, kterou já představuji dnes, se týká e, poučení, jaká můžeme už nyní z toho vyvodit. Později samozřejmě přijdeme s dalšími studiemi, které eh, jsou více politického rázu a týkají se voleb, eh, které budete muset učinit v budoucnu. Takže celkový účel a cíl studie bylo rozvinout analýzu na základě důkazů, o aplikaci eh, regulatorních ustanovení podmíněnosti. Chci zdůraznit, že podmíněnost eh, ex ante, jak předřečníci zdůraznili, je pouze eh, jednou z řady podmíněností politiky soudržnosti. Existují další typy podmíněností, mm, o kterých nyní nebudu hovořit. Takže díváme se nyní na velmi omezený soubor podmíněností s velmi specifickým cílem. A my jsme se chtěli zaměřit tento proces, který byl regulován na naší úrovni, by eh, mohl být přenesen na národní a eh, subnárodní nebo regionální úroveň a ehm, také zdůrazním určité vzájemnosti mezi členskými státy a určitými odbor a určité odborné aspekty, zejména pokud jde o operační programy a eh, smlouvy o partnerství. Napřed naši konzultanti samozřejmě prováděli teoretický průzkum všech dohod o partnerství. EADF eh, e a eh, smluv o partnerství, včetně víceletých programů financovaných ESF. Na základě toho jsme eh, provedli průzkumy na základě webu a také rozhovory s aktéry na národní a regionální úrovni. Konečná eh, zpráva byla samozřejmě eh, projednána i členskými státy, abychom od nich získali eh, nějaké vstupy. Ta moje prezentace je nesmírně syntetická. Myslím, že máte i kopii té zprávy, která čítá asi 150 stran. Já vám zprostředkuji pouze ty hlavní, hlavní závěry. Takže období, které Eh, pokrývám se, eh, nebo začalo koncem července letošního roku. Je to téměř tedy kompletní obrázek a situace těch operačních programů se nemění. Myslím, že je důležité zdůraznit, eh, co to je ex ante podmíněnost. Existují, jak jsem již předeslal, různé podmíněnosti, například podmienenosti IMF nebo Světové banky a také v USA. V Evropské unii podmienenost ex ante má velmi specifický a omezený účel a to je zajistit potřebné podmínky pro eh, investice. To znamená, že než začneme Ehm, posílat peníze do regionu členského státu, musí existovat podmínky pro řádné použití eh, těchto finančních prostředků. A to vychází ze zkušenosti Eh, někdy ze zkušeností komise, členských států a v některých případech eh, informac, na základě informací od eh, účetního dvora. A jsou tady dva typy, a sice tematické podmíněnosti ex ante, které jsou provázány se specifickým druhem investic a jsou různé. V podstatě tři, čtyři různé druhy, pokud jde o ty podmínky. Eh, strategické, kdy jsme v minulosti zaznamenali absenci eh, strategie na regionální národní úrovni, to znamená, eh, investice byly nekoordinovány, například dopravní sektor je dobrým příkladem dále. Regulatorní podmínky, kdy implementace aký Evropské unie je nezbytnou podmínkou pro účinné vynakládání našich finančních prostředků. Příkladem je energetická účinnost. Jestliže směrnice o energetické účinnosti nebyly eh, správně implementovány, pak samozřejmě investice eh, v členských zemích v této oblasti budou podkopány, budou eh, nedostatečné. Nebo v životním prostředí směrnice o vodách Eh, jestliže tedy legislativa není v pořádku, eh, cena nebo ceny vody eh, nejsou v pořádku, pak snaha investovat do této oblasti povede k problémům. Dále další podmínky se týkají institucí, institucionální podmíněnost. Instituce jsou také nezbytné. A pak administrativní kapacita, další typ podmíněnosti. A vždy tedy strategie, regulace, instituce jsou rozhodující. I když eh, v dokumentech je vše v pořádku, ale pokud členské státy nebo region nemají administrativní kapacitu eh, se eh, s věcmi vyrovnat, tak to může vést k problémům při investování ty podmíněnosti ex ante jsou vlastně komplexní, jsou obecné, jdou napříč všemi odvětvími. je nutno, aby určité obecné zásady eh, byly eh, splněny. Tady ty zmíněné příklady podmínek, které považujeme za důležité, dopravní strategie, životní prostředí, Eh, účinný systém zadávání veřejných zakázek, což je velký politický problém, dále eh, reformy eh, příznivé pro podnikání, inovace. To první byly příklady tematické podmíněnosti ex ante a nyní abych se vrátil k těm obecným podmíněnostem. Řekl bych, že jeden z důležitých aspektů e, e, je nejenom investovat, ale investovat určitým způsobem, totiž investovat v souladu se zásadami Evropské unie. A e, z tohoto důvodu existují tři horizontální podmíněnosti ex ante, které byly nesmírně důležité. Bylo to také předmětem rozsáhlé diskuse mezi parlamentem a radou. A týkají se schopnosti implementovat legislativu eh, zaměřenou proti diskriminaci, tedy protidiskriminační právní předpisy a eh, předpisy týkající se rovnosti pohlaví. To znamená, že tyto zásady musí být v plném rozsahu v rámci investování, eh, jakéhokoliv investování dodrženy. Dále hlediska problémů, které jsme zaznamenali, například ze zprávy účetního dvora a také eh, neschopnost eh, členských států například eh, vyrovnávat se s problematikou ochrany životního prostředí nebo administrativní kapacitou. A poslední věc. Velmi velký důraz klademe také na zlepšování výkonnosti a naším hlavním cílem jsou ukazatele a statistické údaje. To je tedy otázka týkající se plnění podmíněnosti ex ante. Je mi líto, že je to asi nečitelné, ale já vám to uh, vysvětlím. Červené znamená neplnění, neplnění podmínek eh, nebo podmíněnosti ex ante. To znamená, je to v oblasti indikátorů a statistiky a veřejných eh, zakázek. Ale také vidíme na levé straně, to eh, byla ta agenda antidiskriminační a otázka tedy diskriminace zdravotně postižených. 10 až 20 členských států neplní, jak vidíme, kritéria. Jeden z důležitých aspektů eh, podmíněnosti ex ante je vlastně určitý diagnostický nástroj, který zjišťuje, kde jsou slabiny v těchto podmínkách eh, Takže nikde v těch horizontálních podmíněnostech ex ante není všechno zelené. Stále ještě je co dohánět. A to je vlastně to klíčové poselství. Podmíněnost ex ante neslouží k trestání ženských států, ale jde o to zjistit slabiny. A proto bychom se všichni měli na tom shodnout, protože jde o zlepšení účelno, účinnosti programu. Tady vidíme četnost eh, ex ante podmíněnosti To odráží eh, eh, samozřejmě nikoli četnost eh, aplikability, ale spíše využívání jednotlivých druhů investic v rámci programu. Tady je celá řada tematických kondicionalit podmíněností, zejména tam, kde se vynakládá mnoho peněz, zejména v oblastech, kde máme tematickou koncentraci, například tedy v oblastech IKT, inovací, malých středně velkých podniků, energetické účinnosti. Myslím, že ta otázka, kterou jste e, položili, je tedy legitimní a tady se spíše reflektuje distribuce fondů než cokoliv jiného. Ale říká vám to tedy určité, poselství důležité do budoucnosti, totiž zda potřebujeme všechny tyto podmíněnosti ex ante a myslím, že to již bylo nadneseno nebo bude ještě zmíněno dalším řečníkem. Toto je tedy ten příběh plnění. A tady opět Zelené znamená plnění, červené, žluté, částečné nebo neplnění. A ukazuje se, že směrem ke konci a nahoru jsou určité podmíněnosti ex ante, které jsou téměř vždy plněné, naplněné. Mohl bych o tom dlouze mluvit, ale eh, chtěl bych pouze zdůraznit, že když se potom blížíte eh, směrem dolů, eh, tak zjistíte, že tam jsou oblasti, kde více než, pardon, méně než 20 a tady hovoříme o programech, z méně než 20% dochází k plnění. Je to například eh, dopravní plán, odpadní hospodářství, vodohospodářství a také aktivní zdraví stárnutí. Důležité na tom je, že nám to hovoří, že v těchto oblastech v souladu s kritérií, na kterých jsme se shodli, navržena byla eh, komisí a schválena parlamentem a radou, že tedy tady jsou eh, signifikantní potenciální problémy a něco s tím musíme udělat. To jsou oblasti, kde eh, žluté a červené eh, si vyžaduje akční plány, které to budou řešit. Takže Ex ante podmíněnost jako diagnostický nástroj je něco velmi důležitého. Diagnostický nástroj, to znamená, musíme eh, řešit problémy včas. Identifikujeme je již na začátku programu, než začneme vynakládat peníze, než tedy čekat až na konec a než nastoupí auditoři, kteří nás budou konfrontovat pak eh, s problémy plnění, eh, tedy provádění zákonnosti a tak dále. Já jsem dosud zhrnul tu deskriptivní část studie a nyní, abych to eh, završil, bych ještě řekl něco o normativní části studie. Normativní část studie je, řekl bych, eh, ne tak přímo založena na to, co říkali konzultanti, ale spíše, co eh, říkali dotazovaní, tedy eh, respondenti v průběhu podmíněnosti ex-ante, ať už jsou to zástupci členských zemí, nebo eh, referenti komise, nebo kdokoliv jiný. Takže jaká jsou ta poselství? Poselství číslo jedna je, že Podmíněnost ex ante se projevily jako vysoce relevantní pro programování fondu. To je to hlavní poselství. Zdali to je stoprocentně v pořádku nebo ne, to je otevřená otázka, ale bylo to považováno za velmi relevantní eh, proces. Je to eh, novinka, ale domnívám se, že všichni potvrdili, že to je smysluplný způsob, jak provádět politiku. Za druhé byl to určitý proces učení pro všechny eh, zainteresované, všechny zúčastněné eh, v obou smyslech slova. Je to tedy něco nového, ale současně to eh, přineslo něco lidem, pokud jde o jejich smýšlení o politice. Bylo to ambiciozní, byla to určitá výzva pro mnoho členských zemí, vnímat ty procesy ve smyslu souvstažnosti mezi jednotlivými orgány, ale bylo to také výzvou pro komisi, eh, pro její organizaci a pro její spolupráci s členskými zeměmi. A to byly i ty nejpozitivnější aspekty. Mluvím tady za komisi, že to v mnoha ohledech změnilo způsob, jak komise eh, jedná se členskými státy, jak vede s nimi dialog. Takže proces eh, byl považován ale také za dlouhý, zdlouhavý a eh, odpověď z mnoha členských států byla, že by to vyžadovalo více času. Ale tak to bylo dané, my jsme měli určitý čas na regulace, celý balíček regulací eh, byl schválen poměrně pozdě. Komise poskytla určité usměrnění, určit té ehm, pokyny, i to by mohlo být ještě zlepšeno. A tady se Tady jde hlavně o vyjednávání nařízení. Pokud jde o silné a slabé stránky, pokud jde o e, silnou stránku těchto podmíněností ex ante, Eh, ve srovnání s předchozím obdobím, tak myslím, že eh, panuje konsenzus, silný konsenzus, že všichni si uvědomili, že dobré vynakládání peněz není, neznamená pouze vynaložit peníze. Jde o to zajistit nebo vytvořit podmínky pro správné vynakládání mm, finančních prostředků a také eh, řešit tuto věc záhy. Další silná stránka procesu spočívá v tom, že vedl ke zvýšené míře spolupráce mezi národními a regionálními úrovněmi členských zemí, což nebylo vždy snadné. Tam, kde existuje eh, národní legislativa a výdaje na regionální úrovni, anebo naopak, je to vždy výzvou, ale vedlo to k novým formám spolupráce a interakce mezi těmito úrovněmi a také mezi jednotlivými členskými státy. Jak jsem již uvedl, skutečně eh, to pozměnilo um, obsah diskuse a také formu jednání mezi členskými státy a komisí, což eh, eh, nebylo vždy snadné, ale obohatilo to diskusi. Je na bílé dní, že v procesu, a to uvidíte ve studii, že i v procesu vyjednávání o programech ex ante podmíněnosti došlo ke zlepšením, takže mělo to určitý efekt eh, pobídkový. A také jsme zaznamenali eh, zlepšení v investičním eh, rámci. To znamená, došlo k plnění podmíněnosti ex ante i takových, které zpočátku plněny nebyly. kdybychom měli tabulku plnění na začátku, když byly programy podány a pak na konci, tak bychom skutečně eh, zaznamenali významná zlepšení eh, na úrovni členských států. A nakonec eh, ke slabinám. Myslím, že to, ta první věc spočívá v tom, že to vyžaduje značné zdroje ze strany členských zemí, zejména těch, které investovali. Když se vrátíme v mysli k té tabulce o podmíněnosti ex ante, tak ty nejméně rozvinuté členské státy eh, investují do mnoha oblastí. To znamená, že ty nejméně rozvinuté s nejméně rozvinutým, rozvinutými institucemi mají nejvíc co dočinění s podmíněností ex ante. A to je pro ně výzva. A to úsilí o plnění bylo vysoké v mnoha nebo v některých případech. Řekl bych dokonce v politicky to byla výzva, protože jsme se dotýkali i e, politických choulostivých oblastí. Pro ty rozvinutější členské státy nebo pokročilejší, tak ty se někdy domnívali, že ta pracovní zátěž je až eh, nepřiměřeně vysoká. Eh, je zatím ještě příliš záhy na hodnocení dopadu eh, podmíněnosti ex ante, ale už nyní v této rané fázi vidíme určité pozitivní efekty. A samozřejmě tyto pozitivní efekty mají určitou cenu. Z perspektivy komise bude do budoucna otázkou, jak to lépe optimalizovat, ale to se ukáže jasněji v nadcházející zprávě, která bude eh, zveřejněna v březnu. Ano, děkujeme. Děkujeme za takovou určitou diagnostiku. A je tedy dobré, aby byla provedena taková diagnostika ještě než ten pacient dostane svůj um, recept. A nyní je, pohovoří pan David Škorňa, který řídí odbor dohody o partnerství, evaluací a strategii Ministerstva pro místní rozvoj. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové. Já bych nejprve chtěla říci, že jsem velice rád, že mám možnost eh, představit zde praktický pohled na to, jak je to s těmi předběžnými podmínkami v České republice a s vaším laskavým svolením tedy budu hovořit česky. Tak, děkuji za slovo ještě jednou. Budu pokračovat v českém jazyce. Než konkrétně přejdu eh, k informacím o předběžných podmínkách a stavu naplňování v České republice, bude jistě užitečné a, a přínosné zmínit několik základních eh, tezí eh, určujících účel tohoto nástroje, tedy nástroje předběžných podmínek. Původně bylo účelem eh, zavedení předběžných podmínek zlepšit nebo zlepšení kvality vynakládání veřejných prostředků, a to zejména v dobách fiskální krize. Takto byly předběžné podmínky představeny v souvislosti se závěry revize rozpočtu v roce 2010 Stejně jako bylo klíčovým, nebo stejně jako byl klíčovým účelem eh, zlepšení celkového řízení EU prostředků v členských státech. Jako jeden z hlavních cílů, který my i vnímáme jako ten eh, z nejpodstatnějších nyní a aktuálně, je lze vnímat v nezbytnosti zajistit určitou průchodnost prostředí ovlivňujícího čerpání eh, evropských strukturálních investičních fondů tak, aby investované prostředky byly vynaloženy co nejvíce efektivně. To je ten jeden z nejpodstatnějších eh, účelů předběžných podmínek. Eh, pod eh, číslem 3, jak jsme tady uvedli, vnímáme i to, že některé předběžné podmínky jsou postaveny na již existujících požadavcích v různých oblastech, a to zejména tam, kde je vyžadována aplikace EU legislativy. A faktu, že se tyto požadavky dosud a možná i delší dobu nepodařilo naplnit a v tomto duchu vlastně i o celém konceptu předběžných podmínek, tak jak byla plánovaná a následně nastavena, hovoří i pátá kohezní zpráva. Teď už více informací ke konkrétní situaci eh, v České republice. Eh, na snímku vidíte aktuální stav naplňování eh, k tomuto týdnu de facto. Tím, že Česká republika si zvolila všech 11 tematických cílů, aplikuje i Česká republika téměř všechny předběžné podmínky. Eh, výjima 8 čtyřky eh, aplikuje Česká republika všechny, to znamená 40 předběžných podmínek v rámci deseti operačních programů. Eh, aktuální stav hovoří o tom, že 37 předběžných podmínek je na národní úrovni splněno a z toho 10 předběžných podmínek je v procesu verifikace schvalování, chcete-li, ze strany Evropské komise. A tři předběžné podmínky z těch 40 jsou splněny částečně. Žádnou předběžnou podmínku nyní Česká republika nepovažuje za zcela nesplněnou, což si myslím, že za tu celou dobu, co děláme, je relativně dobrý úspěch. Ty tři částečné předběžné podmínky, které jsou splněny eh, z části, pevně věříme, že budou splněny do konce roku. Jedná se o předběžnou podmínku na ostatní dopravu a do transport, na veřejnou zprávu a na oblast veřejných zakázek. E, v procesu verifikace ze strany Evropské komise, to znamená ty předběžné podmínky, které už Česká republika považuje za schváleny, ale ještě nejsou schváleny ze strany Evropské komise, jsou například předběžné podmínky týkající se sítí nové generace, vodního hospodářství, silniční železniční dopravy nebo také zdraví. E, kromě Trocha statistiky jsme si dovolili představit a vám tady eh, dnes zmínit i eh, systém, jakým způsobem jsme k celému koncentu už od roku 2011, respektive 2012 přistoupili. Prvním takovým důležitým bodem je eh, zmínit, kdo jakou má roli v České republice. My jsme zvolili tzv. třístupňový, dá se říct, eh, systém koordinace, kdy tou klíčovou roli tvoří Ministerstvo pro místní rozvoj, Národní orgán pro koordinaci, který zastřešuje veškerý, veškerou koordinační činnost eh, v oblasti naplňování předběžných podmínek. Tím druhým stupněm eh, jsou jednotliví gestoři či spolugestoři předběžných podmínek, kteří mají tu primární zodpovědnost za naplňování předběžných podmínek. A tím třetím stupněm to je jakýsi jakási podpora ze strany eh, dalších subjektů, které bylo potřeba do naplňování, napl, eh, do naplňování zahrnout. Tady je důležitý moment si uvědomit, že předběžné podmínky jsou až na výjimky, za předběžné podmínky jsou až na výjimky odpovědny stoj, subjekty stojící mimo implementační strukturu. A někdy i mimo danou instituci jehož součástí řídící orgán. Tím je vlastně obecně naplňování předběžných podmínek velmi složité a komplikované, protože potřebujete k, jedné, k jednomu stolu dostat řadu, řadu eh, partnerů, aby se domluvili na tom, co je potřeba dělat. A tak je to problém trochu v tom, že pokud subjekt eh, neimplementuje operační program a je, stojí mimo implementační strukturu, nenese takovou odpovědnost za případné krácení či pozastavení eh, plateb. Následující dvě tabulky eh, ukazují přehled zapojených subjektů. Smyslem tabulky není plně pochopit všechny odpovědnosti každé z institucí, proto jsme si dovolili i ty tabulky udělat více ve zkratkách, ale vlastně ten smysl je demonstrovat tu velkou škálu, tu robustnost zapojení eh, partnerů a subjektů v České republice. Druhý sloupec vám ukazuje eh, jednotlivé zodpovědné orgány a třetí prezentuje vlastně zahrnuté spolupracující subjekty. Tady z těch eh, dvou tabulek, které máme, eh, můžu uvést pár příkladů, a to je třeba Ministerstvo průmyslu a obchodu pod zkratkou MIT nebo Ministerstvo práce sociálních věcí je odpovědno za šest předběžných podmínek, ale zároveň máme i úřad vlády nebo ministerstvo zemědělství, které je zodpovědno taky za spoustu klíčových předběžných podmínek. Eh, roli gestorů v České republice vykonává 11 ministerstev a úřad vlády z 15 úřadů státní zprávy České republiky, to znamená de facto všechny. Kromě státních institucí jsme ale do naplňování předběžných podmínek byli nuceni zapojit i organizace typu Českého statistického úřadu, nezávislé agentury, nebo technologické agentury, či i regionálních partnerů. Jinými slovy, ten, ta robustnost toho systému je obrovská a to zapojení těch partnerů bylo velmi extenzivní a potom při to vyjednávání samozřejmě o to složitější. Eh, na daném eh, snímku jenom pro dokreslení je uveden, jsou uvedeny jednotlivé platformy, respektive klíčové institucionální struktury, které jsme potřebovali do naplňování předběžných podmínek zahrnout, ať už pro potřeby schvalování opatření, nebo pro potřeby projednávání stavu či řešení některých problémů, anebo taky pro potřeby určitých konzultací. Samozřejmě tady vidíte, začíná to až od Evropské komise, s kterou jsme, eh, nebo do dneška velmi intenzivně vyjednáváme, až po parlament, vládu a další organizace. Na dalších eh, dvou snímcích si dovolím představit jednoduše ten způsob práce, jak jsme eh, k tomu přistupovali a do dneška děláme. Od momentu, kdy se staly předběžné podmínky součástí návrhu nařízení, jsme vše potřebné pro koordinaci řízení předběžných podmínek ukotvili v tzv. akčním plánu na národní úrovni. Ten byl přijat vládou a stal se základem pro další kroky v této oblasti. Ten dokument byl samozřejmě postupem času zdokonalován, a to jak s ohledem na později vydané eh, Guidance on ex ante conditionalities, anebo obecně s ohledem na vývoj debat v sektorových oblastech a, a dalších souvislostí. Pro nás eh, velmi významným nástrojem v České republice a nejenom pro oblast předběžných podmínek je integrovaný systém řízení rizik, což je eh, nástroj pro identifikaci, sledování, hodnocení a eskalaci rizik na úrovni operačních programů a také rizik horizontálního charakteru. Tento systém je pravidelně aktualizován, diskutován s řídícími orgány a dalšími subjekty a předkládán vrcholovým, vrcholovým institucím České republice pro schválení a projednání, a to radě ESIF, ESIF fondů a také vládě. Eh, jednotlivým rizikům tento systém přiřazuje návrhy opatření k jejich eliminaci, eh, včetně termínu a odpovědných subjektů, a jednoduše, jednoduše hovoří o tom, pokud se nějaký problém vyskytne na úrovni určitého operačního programu, jakým způsobem ho vyřešíme, jakými prostředky a nástroji. Samozřejmě součástí tohoto systému jsou i předběžné podmínky, zejména ty nejklíčovější a zejména ty nejprůřezovější. Takže tento nástroj je pro nás velmi důležitý. Co se týče monitoringu, eh, to je hodně důležitá věc i, i, i pro nás, i pro řídící orgány, i pro ty jednotlivé gestory. My na České republice jsme se rozhodli zajišťovat takzvanými kvartálními zprávami o stavu naplňování, který dokument předkládaný eh, vládě k projednání obsahuje vše potřebné eh, ohledně aktuálního stavu předběžných eh, podmínek, od problémů, od toho, jak jsou diskutovány, jaké jsou závěry z těch diskuzí mezi partnery, až po návrhy řešení. Kromě toho na národní úrovni, a je to svým způsobem novinka, protože se blížíme k nejzašímu termínu, konci roku 2016, připravujeme eh, také měsíční zprávu, protože ta dynamika toho vývoje nyní musí být o to intenzivnější. A to měsíční zpráva je předkládána také vládě. Klíčovým partnerem pro nás je i tripartita, sociální hospodářství partneři, kteří eh, eh, dokáží v dobrý okamžik zasáhnout a intervenovat v některých oblastí, takže i stav naplňování předběžných podmínek je diskutován na úrovni eh, hospodářských sociálních partnerů. Tak, teď už bych eh, přešel k eh, nějakým pomalu závěrům, a to jsou výhody, nevýhody, silné, slabé stránky a možná nějaký velmi stručný, ale i konkrétní návrh toho, jak by předběžné podmínky třeba mohly někdy v budoucnu vypadat. V zavedení a následném eh, uplatnění předběžných podmínek vidíme určitě samozřejmě eh, pozitiva, které se následně pokusím i pojmenovat na praktických příkladech. Eh, jedním z těch přínosů je určitě posílení strategického plánování ještě před spuštěním implementace, ať už na úrovni požadavků na existenci strategických dokumentů, ale to nám samozřejmě nezaručuje, že se něco podaří, ale vnímáme tam určitý pozitivní tlak na Eh, na implementaci těchto strategií v eh, praxi. Eh, Česká republika v rámci předběžných podmínek na úrovni té strategické vlastně zpracovala nebo aktualizovala 35 strategických dokumentů. A tady je ještě velmi důležité si uvědomit, že Česká republika nemá regionální operační programy, ale jenom tematické operační programy a o těch strategiích, o kterých hovořím, jsou, na, eh, jsou strategie na národní úrovni. Takže pokud bychom šli cestou i regionálního operačního programu těch dokumentů by bylo zajisté více. Eh, to je první rovina, ta strategická, druhá rovina, ta legislativní, kdy eh, předběžné podmínky přinesly potřebu tvorby nebo harmonizace zákonů a dalších legislativních aktů, například vyhlášek, a samozřejmě drtivá většina z těch předběžných podmínek v této oblasti obsahovala povinnost nebo požadavek správně transponovat evropskou legislativu. Nebo nějak vytvoření případně nějaké doplňkové. V tomto případě Česká republika v kontextu předběžných podmínek vytvořila nebo novelizovala 10 zákonů pro, před, pro potřeby předběžných podmínek. No a samozřejmě jako přidanou hodnotu, ale tady určitě i možná trochu navážu na předředníka Petra Berkovice v oblasti toho, jaké efekty, protože to je fáze až někde v eh, nějakém třetím, čtvrtém kroku, přinesly předběžné podmínky, tak to jsou třeba inovativní věci typu smart specialization. Na úrovni toho nastavení samozřejmě tu přidanou hodnotu vidíme. Eh, znamenalo to eh, dostat k jednomu stolu řadu partnerů i z regionální úrovně, tak, aby ten proces, entrepreneurial discovery proces a jednotlivé potřeby na regionální úrovni byly nastaveny správně, a metodologicky v kontextu požadavku předběžné podmínky ošetřeny. Ale ten systém je tak robustní a nový, že opravdu eh, tu reflexi z praxe ještě nemůžeme udělat teď. Dalšími benefity, a taky to tady zaznělo z ústních předřečníků, eh, určitě eh, tam přínos vidíme na posilování administrativní kapacity v určitých oblastech, a určitého tlaku před, v oblasti předběžných podmínek na některé, eh, některé eh, oblasti typu veřejné podpory, veřejných zakázek, nebo jak už tady bylo zmíněno v oblasti antidiskriminace, rovnosti žen mužů a zdravotně postižených. Takže tlak na posilování administrativní kapacity ve specificky orientovaných oblastech vidíme určitě jako benefit nebo přínos eh, zavedení tohoto konceptu. Důležitým bylo, důležité bylo posílení spolupráce uvnitř implementační struktury jako takové, ale hlavně i mimo ní jde vidět, jak i nyní kohezní politika zápasí, anebo je to možná i dobře, že zápasí s určitou komplexitou, tak implementační struktura eh, nestačí. Musíme zahrnout do této hry řadu jiných partnerů. A to je dobře, protože na těch jednáních, které jsme zažívali, eh, se vlastně de facto v kontextu předběžné podmínky neřešily jenom problémy které byly relevantní pro předběžné podmínky, ale řešili jsme i další související věci a to nás určitě posunulo dopředu. Takže obecně ta spolupráce a, a ty výstupy z těch diskuzí vidíme jako uh, velký, velký přínos uh, zavedení tohoto konceptu. A tím, tím konkrétním, konkrétním krokem může být třeba vytvoření kontaktních míst na řídících orgánů, které se starají o právě ty oblasti antidiskriminace, rovnosti žena mužů, kdy vlastně jsou takovým hlídacím nebo kontrolním mechanismem, že se v rámci třeba výzev eh, tyhle ty oblasti objevují a jsou respektovány. Takže to je určitě přínosem. Kromě přínosu zavedení předběžných podmínek určitě vypozorujeme i řadu omezení nebo nedokonalostí či slabých míst, eh, jakkoliv to, jakkoliv to nazveme. První skupinu určitě přizuzovat tomu, eh, nebo k těm, těm předběžným podmínkám nebo které vyplývají ze situace na národní úrovni. To znamená, máme nějaký problém a musíme ho nějakým způsobem vyřešit a je to dost o odpovědnosti na naší straně. A druhou skupinu eh, těch nedokonalostí nebo omezujících faktorů tvoří vůbec koncept jako takový, to znamená ty kořeny, které vidíme už v základu předběžných podmínek. Eh, my jsme tady uvedli pár příkladů eh, určitých překážek nebo nedokonalostí, které se pokusím teďka zmínit. My například vidíme eh, problém při aplikaci nového konceptu eh, v rámci třeba nízké předvídatelnosti celkových požadavků obsažených v předběžné podmínce. Nebylo možné pracovat ve stejném prostředí se stejnými nároky po celou dobu, protože ty se měnily v čase. Jak jsem tady zmínil, my jsme s předběžnými podmínkami začali pracovat v roce 2012 a ta doba zatím postoupila. Takže měli jsme i řadu věcí přichystaných, eh, splněných, ale ve finále jsme museli pracovat s určitým vývojem a změnami. Další překážkou, kterou vidíme, nebo slabou stránkou, je administrativní zátěž, kterou bylo potřebné v rámci nastavování a implementování požadavků překonat. Je to sice nový nástroj, vidíme v něm přidanou hodnotu, ale je to zase něco, co nám přinese nějaké požadavky, které musíme splnit. A k těm dalším požadavkům, které samozřejmě jsou součástí kolezní politiky, je to věc, kterou se musíme, s kterou musíme eh, zápasit a pracovat s ní. Určitě eh, Vidíme tam nároky na kapacity, to bylo taky složité vyslyšet a to není vlastně jenom o úrovni český, členských států, ale určitě o, o, o, i o úrovni Evropské komise. Komplikaci působila také nižší připravenost eh, absorbovat velkou řadu požadavků a zabudovat je do existujícího legitimního rámce ve velmi omezeném časovém, eh, časovém prostoru. Eh, dalším eh, vidíme, to jsou spíš jako operativnější věci, které si myslím, že jsou opravdu takovým tím bodem, eh, kterým do budoucna zkusme spolu nějak vydiskutovat, harmonizovat a lépe případně nastavit tak jsou například rozdílný přístup k definování požadavků napříč členskými státy a rozdílnost v hodnocení, nebo délka posuzování splnění předběžné podmínky, kdy ta nejkratší doba v, v, na příkladu České republiky byla dva měsíce a ta nejdelší jeden rok. Takže to posuzování opravdu trvá někdy eh, eh, hodně dlouho. Rozsah požadavků a jejich rozšířování v čase vidíme taky jako jeden z eh, potenciálních problémů, kdy například třeba předběžné podmínky romské inkluze, kdy nebylo dostačující mít jenom dispozici strategii, ale bylo požadováno vypracování a do praxe zavedení systému monitoringu. A, a ty požadavky obsahovaly detaily, jako například přesná kategorizace indikátorů, cílové hodnoty, způsob formulace jednotlivých indikátorů na úrovni strategie. Takže opravdu ten detail v, tomto, v některých případech je extrémní. Na závěr jsem si dovolil eh, za Českou republiku uvést eh, příklady toho, jak bychom si možná přibližné podmínky představovali do budoucna lépe, protože i přesto pozitivní vnímání je očividné, že je potřeba do, při budoucím nastavování tohoto nástroje být obezřetnější a zvážit všechny pro a proti, nejít proti simplifikaci celé eh, kohezní politiky, na druhou stranu mít určité záruky, aby některé věci fungovaly. Eh, zjednodušení je první oblastí, ideální by bylo, a je to i náš eh, pohled, mít dispozici menší rozsah předběžných podmínek, ale jasně a předem vydefinovaný, a také s jednoznačnou interpretací hned od začátku. Takže soustředit se na menší počet, ale s dobrým designem. Ne, protože na všech stranách pak dojde k úspoře zdrojů, zejména času a také eliminaci rizik pak směřujících do implementace operačních programů. Předvídatelnost. Další oblast, kterou, eh, na kterou bychom apelovali, a to nejenom po stránce procesu, které je potřeba v kontextu naplňování nastavovat, eh, protože i po vydání Eh, guidance od ex ante conditionality docházelo ke změně pravidel, eh, zejména možná interpretačně napříč různými DGs, ale i po stránce nějakého respektování programování cílů na úrovni členských států. Unifikace je třetí oblastí, sjednocení, aby byl členským státům zcela jasný a transparentní přístup a po obsahové rovině je také zároveň třeba respektovat nebo mít na paměti, že státy mají svá specifika a vnitřní uspořádání. To znamená, že ne vše ve stejné míře je třeba řešit ve více státech a ve stejném eh, měřítku. Něco podobného tady zaznělo ze strany eh, předřečníků, že přece jenom jedna obecná kategorizace ne vždycky může řešit specifika jednotlivých států. Klíčovým sdělením, eh, které je nutné při práci s předběžnými podmínkami a jejich zvažování, je posílení důvěry a procesu učení se, kde máme za to, že předběžné podmínky jsou nástrojem pro posilování a podporu, který vhodně ošetřuje prostředí, ve kterém budou ESI fondy čerpány. A není vhodné, aby se možná předběžné podmínky používaly jen jako represivní nástroj pro krácení nebo neproplácení pladeb, či k zaručování politických závazků nebo případně pro nepodstatněné zásahy do programových dokumentů. Jinými slovy, pojďme stimulovat prostředí vhodnými zásahy i v oblasti předběžných podmínek, pojďme pomáhat, stimulovat změny v tom prostředí a ne, nemějme to jako čistě represivní nástroj až do úrovně sankcí. Já vám děkuji za pozornost a jsem připraven odpovědět na vaše dotazy. Thank you. Thank you very much for this detailed... Uh, Mnohokrát děkuji za tuto podrobnou prezentaci a teď dám člen, eh, slovo členům výboru Regi. Už tady mám seznam kolegů. Pan Obricht. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Ta ex antepodmíněnost eh, je vlastně eh, druhá strana politiky založené na výkonnosti, na výsledcích. Čili jaká je spojitost mezi plněním těchto předběžných podmínek a výsledků? Znamená to, že pokud tyto předběžné podmínky budou skutečně splněny, že ty výsledky budou lepší, hm, tak ex ante podmíněnost není vůbec nic nového. Od začátku strukturálních fondů jsme měli vždy ukazatele výkonu a úspěšnosti, takže je to jednoduše nový název systému. Takže na řečníky otázka. Je hm, nějaký důkaz, že pokud ty podmínky budou opravdu plněny, že ty výsledky budou lepší? Pokud ano, tak co jsou to ex ante podmínky? Jsou to pokyny, anebo jsou to povinnosti, požadavky? Znamená to, že my stanovíme podmínky, pokud budou splněny, tak můžete začít, ale během provádění vlastně není žádná možnost zásahu. Čili toto je všechno ex ante a ne během. Ex ex ante znamená, že prostě splníte povinnost, ale možná, že se v průběhu prostředí změnilo, ale ex ante podmíněnost už skončila. Takže já nevím, co to eh, říkáte, tady kolega z České republiky, jak to můžete měnit měj během projektu. To je něco jiného. Mm, to je trošku zmatek ne, to je něco jiného než ex ante podmíněnost. Pokud takovou podmíněnost budeme mít, jak dlouho to bude trvat, než se splní a pak teprve se řekne, to je začátek, teď jste připraveni a můžete začít. Ale pochopitelně ex ante podmíněnost není stavěná pouze na faktech ale i na přístupu. A administrativní kapacita to je věc, kterou těžko budete poměřovat. Je to věc úsudku. Ano, jste připraveni, můžete začít. A v tomto případě je možná možné později mluvit o změnách. Během prezentací bylo důležité eh, si vyslechnout roli ex ante kondicionality v EU. Čili členské státy a komise. Komise stanoví podmínky, ty se musí splnit podle filozofie. Toto jsou naše peníze, peníze v daňových poplatníků EU. My máme peníze, stanovíme podmínky. Ne, pokud nesplníte podmínky, nedostanete peníze. Jsou to naše peníze, evropské peníze. Což je něco jiného, než když to jde ze spoda nahoru. Um, to znamená, musíte mít podmínky, ale jsou jaksi upraveny na míru jak to padlo během poslední prezentace. Takže vztah mezi těmito dvěma a také po, e, pokyny. Je to povinné nebo je to k diskusi? Nemůžete začít, pokud nebudou splněny všechny podmínky. Čili jedná se skutečně o všechny podmínky, některé nebo žádné. Je třeba získat odpověď na otázku proč? Protože často EU instituce jsou obvinovány z toho, že špatná implementace je výsledkem špatné kondicionality, že je to dlouhé, komplikované, že by se to mělo vypracovat pět let před implementací a ne během implementace. Takže se domnívám, že by se nám mělo dostat takovéhoto vysvětlení. Tento systém je komplikovaný a měl být vypracován dávno, projednán s členskými státy a upraven na míru a pak by mělo padnout politické rozhodnutí, zdali takto stojí podmínka a pokyn nebo ne. Čili to je otázka pro všechny řečníky. Je to zásadní pro tento výbor. Pokud to nevyřešíme, tak budeme ztraceni pokud jde o politiku soudržnosti. Dostaneme se do špatné situace. A vypadá to, že naší snahou je to ještě komplikovat o něco víc. Děkuji, paní Maletič. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, a děkuji všem řečníkům za vynikající prezentace. Asi plně souhlasím s tím, co říkal kolega Olbricht. My tady zavádíme ex ante podmíněnost na leta 2014 až 2020 budeme mít průběžné hodnocení příštím roce a ta podmíněnost ještě nebyla splněna v mnoha tematických prioritách. Myslím si, že musíme uplatnit poněkud jiný přístup pro tematickou podmíněnost v případě výzkumu, vývoje, malé střední podniky, digitální růst, energetika. Tyto jsou zastoupeny ve velké míře. A pokud se podíváme na tyto další grafy, které prezentujete, tak je tady předběžná podmíněnost, která ještě není splněna ale měli bychom se snažit najít nějakou podobu toho, jak dosáhnout implementace a zároveň jak plnit podmínky. Zároveň máme tyto méně relevantní tematické priority a předběžné podmínky jsou už splněny ve velké většině z nich. Takže já nevím, jak toto všechno harmonizovat. A pak se vyhnout problému absorpce a implementace. Čili rovnováha mezi časovým měřítkem a uplatněním všech podmínek v politice – a pak musíme zamyslet nad horizontem za rokem 2020, protože pokud opět změníme podmínky na další období, tak budeme narážet stále na stejný problém. Musíme se zamyslet nad tím, co s tím. Zdali pokračovat stejně, anebo zdali si říci se zeměmi, že uplatníme novou strategii ve stejných eh, oblastech a že začneme s jinou kondicionalitou pro nové období. Myslím si, že díky tomu je naše politika velice složitá a z tohoto důvodu máme neustále prodlevy v implementaci absorpce. Děkuji, pan Nielsen, máte slovo. Nevidím, že by měl někdo švédštinu, takže asi budu muset mluvit anglicky. S kolegou Obrichtem souhlasím. Dnešní diskuse je nesmírně důležitá pro další období politiky soudržnosti. Tato diskuse musí vyřešit některé problémy. Mám dvě otázky, možná nepřímo spojené na OSD a komisi první. Měl, setkal jsem se s Annem Jarsem před několika týdny, pro sociální Períš je poradce pana Junkra a říkal, a děláme, co děláme, sociální politika musí být považována za produktivní faktor hospodářského růstu. A pokud řekne komise na jaře to samé, tak musíme mít vliv politiky soudržnosti. Pro mě to není nic nového. Měli jsme to v 90. letech, když jsme zdůrazňovali Fond pro sociální investice a když jsme podporovali nezaměstnané, snažili se je opět zapojit do práce. Otázka tedy zní, Není pravda, že sociální politika je faktor produktivity a jaký dopad by to mělo mít na politiku soudržnosti. Dále na komisi. Regiony. Ano, souhlasím, na tom se určitě shodneme. Jejich kapacita, kapacita regionů je velmi důležitá pro úspěch, ale existuje nedostatek administrativní kapacity v regionech od, čili nebylo by důležité, aby podpora pro technickou pomoc byla využita v regionech. Já se totiž obávám, že se využívá v členských státech pro financování národních orgánů a ne pro kapacity v regionech. Čili ta technická pomoc by se možná měla použít pro tento účel. Děkuji, pan Van Nistelrooy. Mnohokrát děkuji za tuto příležitost, kterou jsme dnes dopoledne dostali vzhledem eh, k období politiky, která není založena na faktech, politice, výsledcích, ale spíš na pocitech. Myslím, že jasně ukazujeme, že naše metoda je složitá, ale že možná přináší výsledky nebo přinese ještě lepší. Je to pořád ještě tak, jako taková černá mm, krabice, do které se někdo pořád ještě nedostal. Bylo by dobré získat silnou alianci. Rada Slovenské předsednictví se snaží vkládat do svých dokumentů jednu věc a to je právě tento přístup předběžné podmíněnosti. Není to teorie, tady to slyšíme od kolegů, že to je to samé, že je tady přidaná hodnota v této metodě. Je to tedy pozitivní pocit, můj. A dnes odpoledne budeme hlasovat o dvou návrzích 63 o stavu operačních programů. a novém programu o technické pomoci. Je to nová pobídka Evropské komise. Čili v tomto směru z toho mám pozitivní pozit pocit. Nicméně pokud a to je to slovo pokud, dojde na řádné sdělení. Sedm let je dlouhá doba a není možné čekat. Politika nečeká. Politika je rychlejší. Chce se chopit výsledků a nechce tvořit velké příběhy o našem plánování a našich pobídkách. Má otázka je pro všechny řečníky. Jakým způsobem můžeme pozitivní výsledky posunout, čili přiblížit. Pokud víte, že 2017 bude rok nových eh, návrhů kohezního fóra, pokud si do té doby neřekneme jasně, tak teď už máme zkušenosti a také excesivní administrativní zátěž, prodleva a tak dále a tak dále. Čili je možné dosáhnout konkrétních výsledků. FC to je jako ta třešínka na dortu. Sem tam Nemá to vztah k žádnému plánování, eh, k partnerům. A k tomu hraje hudba. A to je výborné, ale výsledky tam nejsou. Čili můžeme se dostat z ex ante k výsledkům, je to možné urychlit řádně ve správnou dobu ty základy tu jsou, vidím tady nějaké pozitivní signály. A to je má hlavní otázka. Pro OECD, jak jste mluvil tady za Spojené státy také o té jedné věci, je tam něco politického, co může přispět k rychlé změně? k rozpočtové diskusi na základě důkazů, příkladů. Je možné to provést rychle, než čekat do roku 2020, kdy budeme mít 21 20 miliard ve výkonnostní rezervě pro ty nejlepší. No a to už bude nová generace v parlamentu, pak budou mezi tím volby. O co se tady jedná? Takže soustředěné výsledky, a dokumenty, o kterých se může mluvit pak na začátku příštího roku. Něco takového máte? Thank you, Mr. Hetman. Pan Hetman, máte slovo. Děkuji bardzo, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval řečníkům za velmi zajímavé prezentace, ale já nemám pochyb o tom, že předběžná podmíněnost je nutná pro provádění politiky, která je naším hlavním tématem. Já nechci opakovat, co tady kolegové přede mnou říkali, ale nesouhlasíte s tím, že tato forma ex ante podmíněnosti právě v návaznosti regionální politiky, nemyslíte si, že vede k jistým intervenčním kategoriím, které třeba využívají některé regiony nebo země. Znamená to, že tato podmíněnost e, vyústí ve fakt, že regiony a země jednoduše začnou strategie sestavovat tak, aby reagovaly na podmíněnost a ne na skutečné výzvy. Neznamená to jakousi likvidaci diversity mezi regiony Evropské unie? Někdy dojde k tomu, že dva regiony, které se zcela od sebe liší, když musí řešit nějakou podmínku ex ante, tak najednou začnou vytvářet programy a provádět politiky, které vlastně nejsou upraveny pro jejich konkrétní podmínky. Myslím, že profesor Špán říkal, že ve Spojených státech se zaměřují spíše na výsledky, než tu předběžnou podmíněnost. A já se osobně domnívám, že to je správný přístup. Pokud ex ante podmíněnost, tak jako jsme provedli my, pokud bude mít zadu výsledek nedostatek diversifikace, Zatímco tato politika bude spuštěna stejně ve všech regionech, pak to bude znamenat totální ubíjení flexibility při zprávě těchto programů. Víte, všichni se teď vrhají na ty předběžné podmínky takovým způsobem, že pokud ty vnitřní mější podmínky se během sedmiletého období změní, pak to dopadne tak, že to hodnocení jednoduše je negativní, nebo ne pozitivní. Ale ještě jednou mnohokrát děkuji za velmi zajímavé prezentace. Děkuji. A poslední otázka, pan Von. Děkuji, paní předsedkyně, já se omlouvám, dorazil jsem pozdě, takže mé dotazy budou pro kolegu z České republiky. Možná, ale otázky, které budou klást, že na ně budou moci reagovat i ostatní kolegové, pokud si budou přát. Vy jste mluvil o ex ante podmíněnosti s tím, že je byrokratická, že potřebujeme zjednodušení. S tím asi budeme všichni souhlasit, ale také jste říkal, že je tady četná zainteresovanost mnohých orgánů. A to by mě zajímalo, jestli je věc komise nebo věc členských států, jestli vy to můžete zjednodušit. Já si myslím, že to není celé na bedrech komise, že členské státy by mohly sami udělat něco, aby to zjednodušili, takže k tomu něco. Dále, monitoring ex ante podmíněnosti. Vy jste eh, popisoval systém České republice, ale mě by zajímalo, zdali interní monitoring je efektivní. Zdá se, že někdy členské státy nebo vlády jednoduše nechtí kritizovat vlastní výkonnost, že je to trošku laxní. Takže mm, možná to efektivnější monitorování bude externí, takže k tomu. Další věc, sankce. Opět jste zmínil v prezentaci, že si nemyslíte, že by měly být platby pozastaveny, pokud nebudou plněny podmínky. Ale určitě by tam nějaký trest měl být, protože jinak nemá smysl takovou tu podmíněnost mít. A to je pro vás i pro vaše kolegy. Pokud tedy nějaké sankce nebo postihy, tak jaké? Pokud si nemyslíte, že pozastavení plateb je to nejlepší možné. Mnohokrát děkuji, tady celá řada otázek a teď dám slovo našim hostům, aby na ně odpověděli. Máte na to 10 až 15 minut celkem. V jakém pořadí, pane profesore, máte slovo? Jednou z otázek eh, z úvodu byla, kdy můžeme říci, že ex ante podmíněnost je zárukou eh, úspěchu? Nikdy je odpověď, ale je to důležité pro jakousi přípravu eh, eh, prostředí. O tom není sporu, potřebujeme ji podmíněnost ex ante. Za druhé, jak může být podmíněnost ex ante efektivnější? Spojené státy americké mají o jeden problém méně, který má ale Evropská unie. Evropská unie musí eh, samozřejmě ehm, čelit případnému podezření eh, diskriminace na úrovni členských eh, států a mají proto ve své legislativě takzvané termíny sunset. To znamená, pokud do určitého data neupravíte nebo nepřipravíte legislativu, tak propásnete ehm, fondy a tím pádem ehm, také protáhnete eh, implementaci a místo vás může nastoupit někdo jiný. Za druhé, pracuji s akreditovanými institucemi. Vím, že nemůžete akreditovat vládu, ale jelikož se spolupracuje s agenturami, tak je můžete akreditovat, zejména na eh, regionální úrovni. A to je další záruka, anebo lépe řečeno je to příznivá podmínka eh, nebo předpoklad úspěchu, úspěšné implementace programu. A toto američané používají. Eh, zejména eh, ten termín sunset nebo ten konečný termín, do kterého je nutno tedy připravit podmínky, je pro mě velmi důležitý. Děkuji, říká předsedky. někdo bude pokračovat, madam nebo pan Berkovic. nebo náš český kolega, prosím. I'll try to answer the, the last, last, uh, question. Pokusím se uh, zodpovědět poslední otázky nebo komentář. Pokud jde o zjednodušení nebo objem uh, zúčastněných uh, orgánů, um, tak odpověď je ano, Česká republika nebo Institucionální charakteristika České republiky je poměrně komplikovaná. Máme velký počet ministerstev a státních eh, orgánů, agentur a dalších eh, zúčastněných subjektů. Takže eh, za prvé situace je komplikovaná už na národní úrovni při nalézání řešení a za druhé bych řekl, že konstrukce celé koncepce podmíněnosti ex ante je příliš komplikovaná jako celek a tudíž eh, eh, vzniká prostředí, které není příznivě nakloněno snadnému řešení. A eh, ideálním řešením by nakrásně bylo nemít ex ante podmíněnosti, jednat s členskými státy, zjišťovat jejich silné slabé stránky, identifikovat je a pak předložit dokonale eh, sestavenou podmíněnost eh, pro ten, který členský stát. To je, myslím, jakási vize budoucnosti, ale bylo by to nejlepší řešení. Takže pokud by nastala reálná situace, eh, tak by bylo dobře s členskými státy jednat a mít dostatek času na nalezení um, ideální sestavy podmíněnosti ex ante to by byla otázka na zjednodušení. Dále eh, sankce a finanční prostředky. Eh, zatím žádné sankce nevidím, ale jak jsem řekl, pokud by byl menší objem podmíněnosti ex ante a také ta, eh, ten návrh nařízení by byl dříve k dispozici, pak bychom mohli nalézt nástroje na dřívější eh, plnění i eh, provádění, protože nyní jsme v situaci, kdy stále ještě ne, nejsou splněny eh, podmíněnosti ex ante a už se musí začít implementovat. A to je velmi riskantní, protože už musíme připravovat výzvy k předkládání návrhu, ale ještě nemáme jistotu, zdali dojde či nedojde k pozastavení finančních prostředků. Takže na filozofické nebo mentální úrovni by možná bylo dobře pohrozit těmi sankcemi, jako, mít jako určitou pohrůžku trestu. Děkuji. Děkuji, e, já odpovím ve francouzštině. Zaznělo tady několik e, komentářů, které se týkaly složitosti a nutnosti zjednodušit podmíněnost ex ante. Když se podíváme na zkušenosti v celosvětovém měřítku i zkušenosti IMF a Světové banky, tak zjistíme, eh, že v posledních eh, letech tady skutečně panuje tendence snížit počet podmínek, což v praxi není snadné, protože se opakovaně tvrdí, že eh, podmíněnost nebo podmínky by měly být co do počtu sníženy, ale nic eh, moc se neděje. Přesto přeze všechno eh, pozorujeme určitý pohyb, určitou tendenci posledních pěti letech eh, směrem eh, ke snížení počtu podmínek. Ale jde také o to nevynalézat vždy nové podmínky, eh, protože musíme také budovat kapacity k provádění a naplňování těch podmínek. A to trvá zase příliš dlouho, když se podmínky příliš často mění, když v každé programovací fázi se stanov, ustanovení nově definují, pak pro země a územní správní celky roky, z toho vyplývají další spletitosti a problémy připravit se eh, náležitě na provádění. Eh, pokud jde o eh, sdělování těch dobrých nebo nejlepších praxí a jejich šíření což eh, vnímáme v Evropě jako nutnost, tak eh, zdá se, že panuje příliš málo informací o tom, eh, jaké tady jsou nejlepší praxe nebo osvědčené praxe a jak kteří příjemci na finanční prostředky dosáhli za splnění jakých podmínek a tak dále. Bylo by tedy dobře, kdybychom o tom měli více informací. Pan Berk, Berkovič za komisi. Mně se velmi líbil popis pana Olbrichta eh, dvou stran stejné medaile. Jedna strana je výkon a to se týká projektu, které skutečně plní, co slibují. Podmíněnosti ex ante eh, se týkají eh, zajištění příznivých podmínek pro plnění. Pokud jde o ty prodlevy, administrativní zátěž a všechno toto, tak si myslím, že je velmi nebezpečné diskutovat o těchto eh, prvcích izolovaně. Jsou prodlevy na začátku programu a při prvních výdajích. Já se někdy obávám, že toto je někdy malý faktor ve srovnání eh, k procesu udělování eh, eh, finančních prostředků. Já si myslím, že tyto prvky v této chvíli vypadají velmi důležitě, ale existují eh, i mnohem větší problémy než tohle. A proto si myslím, že bychom měli shromáždit všechny prvky, které vstupují do hry a pak identifikovat ty pravé příčiny problému. Určitě o tom budeme dále ještě diskutovat. Pokud jde o míru nebo jinak. Pokud jde o míru plnění, to, co jsem předložil, byl stav eh, z poloviny roku 2015. Věci od té doby pokročily, a to výrazně, a na to se také zaměří ta zpráva, o níž jsem eh, se zmínil ve svém eh, projevu. Problematika technické pomoci je zásadní. je zde eh, potřeba eh, kapacit, kapacit na všech úrovních a technická pomoc by měla být k dispozici všem orgánům. Komise dala jasně najevo, že technickou eh, pomoc lze skutečně využít v zájmu dosažení podmínek ex ante na, jakýchko, na jakékoliv úrovni. Pokud je o otázky pana Van jsme zcela zajedno nyní je čas prokazovat, osvědčovat pozitivní aspekty této politiky. My předložíme několik dokumentů, například o e, podmíněnosti ex ante, její pozitivní stránky, dále sdělení o takzvané inteligentní specializaci a tak dále. Tedy celá řada e, dokumentů, které budou e, schopny vysvětlit pozitivní aspekty této politiky. Pokud jde o to, jestli to podkopává nebo narušuje regionální specifika, tak eh, neexistuje žádný důkaz, že by eh, ex ante podmíněnost eh, toto narušovala. Naopak spíše to vlastně nabádá členské státy, aby se zaměřovali ještě více na rozmanitost regionální, na regionální úroveň. Spíš tedy to vyžaduje přístup z dola nahoru než naopak. Na otázku pana Vona, která byla ale mířena na eh, českého zástupcu, zástupce. Myslím, že užiteč Odlišná věc podmíněnosti ex ante spočívá v tom, že vlastně obnažuje ty spletitosti jednotlivých členských státech a e, také obtíž koordinace mezi jednotlivými agenturami, orgány a to mnohdy vedla, vedlo členské státy k uvažování o tom, jak e, lépe koordinovat e, činnost jednotlivých orgánů. Skutečnost, že máme tolik orgánů, je spíše slabinou a e, vede to často k potížím. To je určitě důležité. A e, nakonec ta obecná otázka racionalizace podmíněnosti ex ante. Je důležité si uvědomit, že cílem podmíněnosti ex ante je dosáhnout určité úrovně již nyní, hned, a v zásadě do konce roku by každý měl být 100 eh, podmínností ex ante naplnit. Takže otázkou je, jaký obsah eh, propůjčíme podmínosti ex ante na příště, protože už eh, to nebude totež, to už bude naplněno a současně nemůžeme vymýšlet nové podmínosti, které by trvaly nějakou dobu. Takže toto bude určitá debata do budoucna. Takže diskuse o obsahu, o e, zaměření, jak řekl můj e, český kolega, ještě e, musí přijít. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám za zajímavé a velmi odborné prezentace a děkuji také za diskusi. A tímto uzavírám tento bod našeho pořadu. Děkuji madam i pánům a Možná budeme mít opět eh, příležitost se setkat zde na půdě výboru pro regionální rozvoj a nyní můžeme pokračovat eh, dalším bodem výměnou názoru s paní komisařkou pro regionální politiku paní Krecu, která je údajně už eh, na místě. I know. I know. Ladies and gentlemen, can I... Dámy a pánové, prosím, abyste zaujali opět svá místa a prosím vás o klid. Can we continue now? Můžeme prosím pokračovat? Thank you very much. We can continue now. Dámy a pánové, můžeme pokračovat. Čeká nás výměna názorů s paní komisařkou pro regionální politiku Korinou Kretu. A e, bude to výměna názorů o nejvýznamnějších úspěších politiky soudržnosti v roce 2016. Paní komisařka Kretu už nás navštívila třikrát v tomto roce. Bylo to v lednu, červnu a v září. Dnes mezi nás zavítá, aby mm, pohovořila o těch nejvýznamnějších úspěších politiky soudržnosti v roce 2016 a také, aby nám nabídla určitý e, náhled do roku 2017. Mm, ty nejdůležitější milníky politiky soudržnosti v roce 2016 tam zcela jistě bude navýšení pomoci pro Řecko a Kypr, také strukturovaný dialog s komisí podle článku 23 nařízení o společných eh, ustanoveních je také se dotýká dvou zemí. Také jsme schválili dvě nelegislativní zprávy v roce 2016, integrované investování a tedy pardon, nástroje pro integrované investování do regionu a také politika soudržnosti v horských oblastech, to byla paní Jotová, inteligentní specializace pan Valkersis. A pak eh, tam také ještě bylo posílení malých a středních podniků, to byla paní Damato. Mm, strategie pro alpský region, to byla zpravodajkou paní Breso. Evropská územní spolupráce, tam jsem byla zpravodajkou já osobně. Dále Evropský fond Solidarity, tam byl zpravodajem pan Čiko a dnes budeme hovořit, pardon, dnes budeme hlasovat o e, zprávě Integrovaná politika EU pro Arktidu, kde je pan Van Vistelrooy naším zpravodajem. V příštím roce budeme usilovat o provádění podporného programu, také tam budou dialogy s radou a s předsednictvím. Také tam bude ještě i návrh Omnibus. Budeme také reagovat na iniciativy, které komise má ve svém pracovním programu na příští rok. Také je tam sdělení o inteligentní specializaci. A spolupracujeme na tom, jak připravit další budoucí generaci politiky soudržnosti. Čili dnes máme mnoho témat, o kterých můžeme s paní komisařkou hovořit. Budeme postupovat tak jako obvykle. Nejprve dáme slovo paní komisařce, mm, aby přednesla svou úvodní prezentaci, pak bude prostor pro vaše dotazy a komentáře. Nejprve dostanou slovo koordinátoři jednotlivých politických frakcí. Paní komisařko, máte slovo, prosím. Ano, děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně, paní Michajlova, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové tohoto výboru pro regionální rozvoj. Velice vám děkuji za to, že jste mě pozvali na dnešní jednání. Jak víte, tak vždycky velice ráda tedy zavítám do vašeho výboru. A navzdory tomu, že už jsme se letos několikrát eh, střetli, tak eh, velice ráda vás opět informuji o, o tom vývoji v této oblasti. Paní předsedkyně už eh, sama předeslala, že procházíme obtížnou dobou a že tedy je dobře, že o tom můžeme hovořit. Velice dobře víte, že v Evropě se odehrálo mnoho změn od té doby, kdy jsme se naposledy setkali. No podle mého názoru je teď doba na političtější diskusy o tom, jakých výsledků chceme dosáhnout touto politikou. Mnoho z vás se politice regionů věnuje už mnoho let a velice dobře víte, že unijní politika soudržnosti neměla nikdy nějaký úplně lehký život. Už od jejího vytvoření. Ehm, pardon, už tedy nejprve tedy bylo v roce 68 vytvořeno speciální generální ředitelství pro tuto politiku. Ehm, pak tam byly první akty a vlastně už od začátku se politika soudržnosti ocitla pod eh, určitým, pod určitým eh, určitou kritikou a myslím si, že dnes je to ještě silnější než kdy jindy. A mohu říci, že vlastně byl to pan George Thompson, Brit, který eh, byl tak u vzniku této politiky soudržnosti. Eh, on také sepsal zprávu, která tedy se říká Thompsonova zpráva a tam právě hovořil o Evropském fondu pro regionální rozvoj a hovořil o tom, že žádná komunita nemůže existovat a nemůže mít dobrý smysl pro své lidi, pokud v rámci té komunity mají někteří naprosto odlišný, eh, odlišné eh, životní podmínky a že tedy tam nejsou stejné podmínky pro všechny. Eh, tento člověk právě bojoval za to, aby vznikl ten Evropský fond pro regionální rozvoj a víme tedy, že právě Eh, to byla Spojené království a Itálie a ještě některé další země, které tlačily na to, aby zde vznikl tento fond. Takže byl eh, založen tento fond, Evropský fond pro regionální rozvoj. Cílem bylo snížit rozdíly, které existovaly mezi jednotlivými oblastmi a mm, dalším cílem bylo pomáhat těm pokulhávajícím slabším regionům. Tehdy eh, pan Thomas říkal, že to je určitý, určit, určité mm, humánní nebo morální um, imperativum. Od té doby došlo k mnoha změnám. Evropská unie teď ale čelí eh, bezprecedentním výzvám a myslím si, že ale slova pana Tomsna by stále měla znít jako určitá varování. Všechny evropské regiony se také mění, ale mění se i naše myšlení a mění se i naše analýzy. Velice dobře víte, že stojíme před obrovskými výzvami, dochází k ekonomickému, eh, k ekonomické obnově, která je ale velice křehká. Miliony mladých lidí mají problémy najít práci a e, mnoho evropských občanů je také ohroženo chudobou. Potřebujeme opravdu pomoc, potřebujeme solidaritu a také je zde mnoho lidí, kteří utíkají do Evropy před válkou, před hladomory nebo před chudobou. Mm, také se, jsou problémy se schodou, jak má dále pokračovat evropský projekt. Jsou zde tedy nové hrozby, které také oslabují princip solidarity, na němž byla Evropská unie vystavena. Proto stále více lidí pochybuje, zda je možné dále ještě ty podmínky zlepšovat. Já jsem pevně přesvědčena, že právě v takových chvílích, jako je dnes, potřebujeme, eh, aby Evropská unie více než kdy jindy reagovala na potřeby občanů, ať už pochází z jakékoliv oblasti, aby každý občan Evropské unie mohl eh, mít prospěch eh, z Evropské unie, aby mohl využívat příležitosti, která Evropská unie vytvořila. Stejně důležité je také to, aby zde, byla, aby byl inkluzivní přístup, aby lidé považovali ty politické koncepce za své, aby zde byl také dobrý dialog mezi všemi úrovněmi, zprávami a vládou. E, vím, že ten dialog je složitý, ale je stále nutné posilovat důvěry, důvěryhodnost, partnerství a to ten pocit, že všichni přispíváme ke stejnému projektu. Teď se dostáváme do obtížné fáze, budeme také hovořit o budoucnosti rozpočtu Evropské unie, nebude to rozhodně pouze jenom technická rozpočtová diskuse, ale bude to spíše diskuse o politických prioritách a základních hodnotách EU. Budeme mít možnost zamyslet se nad tím, jak zlepšit politiku soudržnosti, jak ji zdokonalit a zcela určitě potřebuje zdokonalení ale zároveň nesmíme zapomínat na to, jakou má roli v celé té konstrukci Evropské unie. Už od začátku usilujeme o tom, aby tato politika plnila své cíle. Usilovně spolupracujeme s členskými státy i s regiony, Mm, také se dokončuje to jedno operační období, připravuje se další. Soustředíme se rovněž na ty nejchudší regiony. Máme speci- nechci nikoho jmenovat, nechci nikoho kritizovat, ale spíše spolu hledáme konkrétní řešení konkrétních problémů. Chceme lépe zapojit města do návrhu i provádění politických koncepcí. Také jsem měla tu čest v loňském říjnu v Kitu reprezentovat Evropskou unii na směrnici, eh, pardon, na eh, konferenci a která se tomu právě věnovala městům. Musíme eh, se dívat na to, jaké jsou výsledky, musíme napravovat nedostatky a posilovat ty silné stránky. Mm, také jsem velice ráda, že máte k dispozici různé dokumenty, které prokazují, že tato politika vytváří pracovní místa, že umožňuje městům a regionům, aby dále rostly. Samozřejmě neznamená to, že všechno je úplně v pořádku, samozřejmě, že ne. Musíme nadále tlačit na členské státy i na regiony, aby zrychlili provádění nových programů, Já to také činím na úrovni rady, kde hovořím s ministry, ale počítám také s vámi, s vaším eh, leadershipem a s tím, že i vy také využíváte své kontakty v zemích a v regionech. Hmm. Máme zde také hmm, aktuální návrhy, nové regulace. Máme zde skupinu na vysoké úrovni, které předseda pan Kalas. Také počítám s vaší aktivní podporou, aby tento návrh byl do poloviny příštího roku schválen. Měli bychom tuto politiku um, zjednodušit, zefektivnit a také by měla odpo- odpovědně reagovat na potřeby občanů. Nad tím se musíme zamyslet. Mohu říci, že za poslední dva roky jsme nedosáhli mnoha úspěchů, ale teď musíme provádět nové programy které řeší konkrétní potíže komunit a které také ukážou, že vše, co děláme, činíme mm, pro blaho našich občanů. Také je na čase být aktivnější v tom, jak komunikujeme o politice soudržnosti. To si myslím, že je taková jedna z našich slabších stránek a to bychom měli zlepšit. Nicméně nestačíme na to jenom my sami. Potřebujeme i vás, poslance Evropského parlamentu, potřebujeme starosty a primátory, potřebujeme vnitrostátní i regionální orgány, aby se na tom rovněž podíleli. Politika soudržnosti je úspěšným nástrojem Evropské unie a my to musíme lidem vysvětlovat. Musíme jim říkat, jak se vlastně dostává do každého koutu Evropy příslip lepšího života, jak pro ty občany, tak pro jejich děti. V roce 2017 se budu opět z plných sil věnovat politice soudržnosti, budu také propagovat naše úspěchy a to, co se podařilo. Ale jak už jsem říkala, musí to být naším společným úsilím jak už jsem říkala, počítám i s vámi, že budete šířit eh, ty mm, informace o věcech, které se daří, které se podařily a které jsou úspěchem politiky soudržnosti. Děkuji a těším se na nadcházející výměnu názorů. Děkuji, takže nejprve si poprosím koordinátory, pan Olbricht. Děkuji, já to tady uvádím za kolegu, který odešel. Paní komisařko, jsou tady tři věci, na které jsem se chtěl zeptat. Včera, dnes a zítra. Včera. Vy jste zmínila něco, co je přímo spojené se Spojeným královstvím. Včera jsme mluvili o politice soudržnosti a jak by měla vypadat s tím, že musíme zlikvidovat disparity, dále lisabonizace, což byla prorůstová politika soudržnosti a dnes pokračujeme v obou. Snižování a růst. Proto to máme ve všech oblastech Evropy, nejenom v nejslavnějších. Dnes máme situace velmi nízkého provádění, což je realita. Pokud mluvíme o této situaci, a o tom jsme mluvili asi před deseti minutami, také musíme zdůraznit původ této pomalé implementace. K čemu došly? Je to pro- problém regulace členského státu? nebo evropských institucí, včetně parlamentu a komise. Tuto otázku si musíme položit. Ta implementace je opravdu dlouhá, jsou to tři roky a v některých zemích to je téměř nula. V mé zemi to bylo v červenci jedno procento. Toto vytváří ten přístup od čistých plátců. No a teď je otázka, jak změnit politiku soudržnosti a jak se vrátit k likvidaci disparit, tak, aby se to dostalo do EFSI, dejme tomu, aby tam bylo víc peněz a ne v politice soudržnosti, jak změnit rozpočtový systém v Evropské unii, včetně veškerých externalit, které se rozpočtu netýkají. Víte, Ono se to netýká politiky soudržnosti, ale ty skutečné výsledky tam jsou, včetně problémů takzvaného backlogu. K tomu dojde v roce 20, protože budeme potřebovat více peněz pro politiku soudržnosti v následujících letech a méně v dalších kapitolách, dejme tomu migraci. Bude to nízké, pak vysoké. Čili můžete hájit politiku v letech 18, 19, 20 a jsme schopni to hájit na další období. Čistí páci z některých zemí jsou jasně proti tomu. A to není kritika. To je tendence distribuce peněz růzho, různým DG, třeba prostřednictvím DG Move, to je něco jiného. To je jenom schrnutí máte zcela pravdu. Je třeba více komunikovat. Co to je skutečná politika soudržnosti? Co to je do budoucna? Musíme se zaměřit na rozpravu. Ta přichází a měli bychom na ní být připraveni. Myslím si, že toto je reálná potřeba a naléhavá potřeba, jak o tom mluvit do budoucna a reagovat na otázku na, redukci disparit, nebo zdali to má být prorůstové. Má se to týkat všech regionů nebo jenom nejchudších regionů? Máme to být v DG Regio, anebo to máme rozšířit napříč ostatními politickými oblastmi. A pak otázka toho backlogu. To je tedy náročný problém, těžký moment v této fázi. Je to otázka restrukturalizace a plánování do, do budoucna. Momentálně je to náročné a v budoucím roce to bude o to důležitější. Především pro politiku soudržnosti. Děkuji paní jménem socialistů. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, já dnes k politice soudržnosti promluvím již v prvním kole, protože Konstanc Krell je v této době v jiném výboru. Já děkuji, paní komisařko, že jste zde. Máme k vám horkou linku stále a to ukazuje, že jste nejenom bývalá poslankyně parlamentu, ale ukazuje to také, mm, eh, jaké máte priority a záliby. Eh, začala bych eh, solidaritou, kterou jste zahájila svůj projev i vy. A to je důvod, proč vlastně eh, EFRE a politika, eh, politika ehm, eh, vlastně DG vznikla. Solidarita není jednosměrná ulice, solidarita znamená spolupráci a my jsme vždy kladli velký důraz na to, aby nejenom nejchudší evropské regiony, profitovali z fondů, ale také ty, které si vedou dobře a také regiony, eh, které se nacházejí v období určitého přechodu, transformace. A to eh, byl i vždy zájem našeho výboru. Já pocházím z Bavorska, eh, to je region, který patří k těm nejbohatším evropským regionům, nicméně i u nás se vyskytují určité části regionální, které jsou skutečně, skutečně chudé. Může to být tím, že i v regionech dochází k nerovnoměrnému rozdělování eh, a to samozřejmě nemůže napravit eh, samotná komise nebo parlament. Eh, my musíme mm, našim politikům zastupujícím příslušné regiony doma zdůrazňovat, že eh, dostávají evropské peníze na evropské projekty, aby se jejich regiony posunuly vpřed, jednak ekonomicky a jednak tvorbou pracovních míst, což je existenciálně nutné pro obyvatele těchto regionů. Ale Jedním z tematických cílů bylo Eh, prosazovat eh, ekologickou politiku, ochranu klimatu. Eh, právě jsme schválili Paříž a před týdnem v parlamentu ratifikovali. My jsme právě navštívili Kyoto a jeden z bodů týkajících se měst je právě politika boje proti klimatickým změnám a proto je tak nezbytné budoucí politiku soudržnosti a také strukturální politiku rozvíjet v tomto smyslu. Já to samozřejmě opakuji jako určitou mantru, ale eh, nemám ani chuť a ani nechci eh, vidět, aby na abychom na oltáři EFSI obětovali strukturální politiku a politiku soudržnosti. To jsou přece hlavní priority a je to také ta oblast, která je eh, nejblíže občanům. To znamená je to oblast, kde Evropané skutečně vidí, zažívají kolik dobrého se eh, s evropskými fondy eh, dá eh, docílit. Všechno to konkrétní, co jsme kdysi sepsali tematicky, 11 bodů, a to bylo správné a je absolutně nezbytné opustit ten princip kropící konve a nastartovat jiný princip, rovnoměrný princip a spravedlivý princip. Tady Rada ministrů určitě správně trvá na tom, aby tato politika byla prosazována a doputovala až k občanům. Je jasné, že role měst je eh, zcela existenciální a perspektivní a já mám velkou starost, že tím, že se zaměřujeme nikoli na další rozvoj a pokrok politiky eh, soudržnosti, ale že se snažíme ji omezovat, eh, tak tím vyvoláme určitý sestup eh, v realizaci evropského projektu, určitý určitý eh, úpadek eh, tohoto projektu, který usiluje přece o eh, ten nejvyšší civilizační stupeň. Je tady tedy několik věcí, které je nutno změnit. Zjednodušení, o tom jste hovořili, potřebujeme ale také princip partnerství. Kolik jsme o něj bojovali v uplynulém legislativním období, aby vůbec byl zavezen, zaveden, a to proti odporu členských států. Chtěli jsme získat u jednoho stolu shromáždit všechny členské státy. Prostě potřebujeme všechny. Potřebujeme komisi, potřebujeme poslance a také členské státy, abychom tento projekt mohli dále rozvíjet a vést k úspěchu, tak aby populisté a nacionalisté v Evropě nenašli místo. Děkuji. Thank you. I don't see the... Nevidím zástupce EKR, takže pan, pan Wiltenburg z ALDE. Děkuji, paní předsedkyně. Vítám paní komisařku v Regi. Je vždy příjemné s vámi diskutovat o politice soudržnosti. Nebudu mluvit o budoucnosti a o obavách kolegů a to v návaznosti na agendu měst a na správnou kombinaci nástrojů financování EFSI a také jak to kombinovat s, se strukturálními fondy a investičními fondy. Jedna věc je strukturovaný dialog. To jsme měli na téma Španělská a Portugalská. A chci se zeptat, jí, co si myslíte o článku 23, jak se to uplatnili v rámci komise a jaké poučení z toho plyne pro budoucnost politiky soudržnosti. Další otázky se týkají návrhu Omnibus. Jak víte, jsou tady klíčové investiční priority. Ty předkládáte vy a kolegové v kolegiu na téma migrace a uprchlíků. Já se ptám, jakým způsobem hodláte řešit prioritu, tuto prioritu se zeměmi, které se nechtějí chopit výzvy migrace, nechtějí řešit a nejsou ochotné, opakuji, ty státy, které nejsou ochotny provádět pravidla EU a rozhodnutí, která už padla na evropské úrovni s ohledem, dejme tomu, na integraci, na ubytování a přesídlení uprchlíků. Jaké kroky byste chtěli v tomto ohledu učinit? Třetí otázka. Jak se vyhnout tomu, aby členské státy nejenom těžili z těchto fondů, ale zároveň nechtěli plnit pravidla eh, v návaznosti na to, co už jsem, dejme tomu, říkal, dejme tomu integrace uprchlíků. Takže můžete z politického hlediska reagovat na tyto otázky? Eh, děkuji, panu Marže, máte slovo. Paní komisařko, musím vám poděkovat za nastolení podmínek diskuse a politické podmínky, které přicházejí dobře načasované. Tady ve výboru Regi jednáme o budoucnosti regionální politiky. Panují zde objevy, o, obavy, také děkuji za to, že jste nastolila podmínky, historické podmínky politiky soudržnosti. Díky tomu se nám podařilo úspěšně řešit výzvy rozšíření. A dnes tady máme další výzvy. Pokud budeme mít dost prostředků, tak se nám podaří tyto problémy překonat. Regionální politika je v jádru evropského projektu. Evropská unie je především regionem solidarity, a z toho, se domní, z toho důvodu se domnívám, že regionální politika je často napadána a je často pod tlakem. Nicméně neexistuje žádná jiná politika, která by prováděla tolik, aby vykompenzovala i jiné politiky na evropské úrovni. Proto je třeba, abychom se drželi určitého souladu Uvedu eh, příklad. Podívejme se na obchodní politiku. Dohody o volném obchodu. Destabilizace, dejme tomu výrobní a zaměstnanost. V tomto ohledu politika soudržnosti vstupuje do hry, aby vyřešila problémy spojené s negativními dopady. Ale cíle pro regionální politiku jsou často někde až v pozadí. Pokud bychom se podívali na rok 2030 a na to, že více než 200 tisíc 000 Evropanů bude marginalizováno, tak to není z důvodu regionální politika. Regionální politika se snaží o zlepšení jejich situace. Myslím si, že neklademe dostatečně velký důraz na tyto dvě věci. Že potřebujeme jakousi návaznost či provázanost politik, ale zároveň, že naše politika kompenzuje dopady mnohých jiných evropských politik. E, další komentář. Dnes se hodně mluví o opětovném znárodnění a tak dále. Spochybňování určitých kategorií regionů. Otázka zní, výjmeme některé regiony z určitých kategorií, budeme kompenzovat nedostatky, prodlevy. To jsou velmi důležité otázky politického charakteru. Vím, že uvažujete stejným či podobným směrem. Nicméně je třeba posílit dialog na tyto otázky mezi výbory mezi různými orgány, abychom mohli předkládat řešení a spolupracovat a předkládat řešení radě a zajistit, aby tato řešení byla ta nejlepší možná. Rok 2016 zažil Brexit. A zároveň jsme svědky určitých návazných politik, protože Brexit bude znamenat změnu v HDP na občana. Povede to k poklesu rozpočtu EU. Chtěl bych tedy vědět, zdali váš kabinet rozpracoval tyto dopady Brexitu Jménem naší skupiny bych chtěl upozornit na situaci Irska. Irsko bude čelit mnoha problémům díky Brexitu. Zvláště eh, to znamená možná spochybnění mírového procesu a naše skupina v tomto ohledu předloží celou řadu návrhů, Doufám, že na toto téma proběhne spolu s vámi mm, dialog. Regi jednal ve strukturovém dialogu o sankcích proti Španělsku a Portugalsku. Jsem rád, že náš výbor a parlament přispěli k řešení. K řešení, které je uspokojivé. Nicméně uvedl bych, že nejsme rádi za to, že 16. listopadu komise zveřejnila návrh rozpočtu Španělsko, Finsko, Belgie, Litva, Slovinsko. To byl předběžný předběžné prohlášení o těchto zemích a my eh, teď se zamýšlíme nad tím, zdali budeme muset pozastavit financování pro těchto šest zemí. Je to jasný signál, že my jakožto parlament nechceme, aby tento postup byl aktivován. Je třeba, aby to jasně zaznělo z naší strany. A pak ještě jedna věc. Nařízení, o kterém budeme hlasovat brzy o technické pomoci. Vy hodně pracujete s těmi nejexternějšími regiony. Nejvíc okrajovými. A víte, že jsou to, že jsou tady možnosti um, většího užitku právě pro tyto regiony. Bylo by dobré s Francií, jdeme tomu, se zamyslet nad tím, zda bychom mohli mm, poskytnout nějaká posílená opatření pro ohledně problémů s absorpcí těch 200 milionů, které jim bylo přiděleno. Děkuji, děkuji paní komisařce. Mám na její adresu několik otázek. Komise rozhodla, že nepozastaví programy pro Polsko, eh, pardon, Portugalsko a Španělsko. Ale zároveň nevíme, co se stane v případě dalších zemí EU. Jak víme, článek 23, 23 6 uvádí, že komise provede revizi. Komise musí sestavit zprávu, kterou přednese parlamentu i radě. Je to zpráva, která může jít ruku v ruce s legislativním návrhem. My se domníváme, že vzhledem k politickému, ekonomickému a sociálnímu kontextu, a toto je velmi citlivé, si myslím, že je třeba konzultovat i místní orgány. Nevím, jestli komise se s těmito orgány radí. Další otázka. Víme, že podle pravidel na leta 2007 až 2013 jisté fondy, které vstoupily v platnost do roku 15, mohou pokračovat ještě do roku 17. Nicméně podle eh, DG pro rozpočet došlo k určitému prodlení, zvláště v regionech, jako dejme tomu Jižní Itálie. Zdá se, že to mm, znamená, že jsme mohli přijít o určité finance. A jak už bylo řečeno, tak dnes je jich mm, potřeba o to víc. Podle italské vlády byl eh, příslušný orgán jmenován, ale teď je, tak říkajíc, míč na, hra, na straně komise. Musíte je oficiálně jmenovat. Máte o tom informaci? Hm, to mě zajímá. Mnozí kolegové poukazují na solidaritu. Ale musím říci, že Řecko a Itálie, a prosím, nechápejte mě špatně, my máme velký smysl pro odpovědnost a proto využíváme evropských fondů hm, pro řešení migrační krize. Tyto fondy ale nestačí. Apeluji na kolegy, prosím, vynaložte tlak na vlastní vlády, abyste prokázali skutečnou solidaritu na toto téma. Děkuji. Čili to jsou dotazy z prvního kola a od koordinátů. Paní komisařko, máte slovo. Děkuji vám, velmi si vážím všechny vaše dotazy i když se některé, některé opakují v našich debatách. Pokusím se o odpověď. Pan Olbricht, samozřejmě tato regionální politika byla koncipována v souladu se smlouvou s cílem e, omezit rozdíly a tato výzva stále platí. To věřím. Naopak potřebujeme regionální politiku více než eh, kdykoliv jindy. A to mě přivádí k druhé otázce, a sice implementaci práva. Skutečně mám za to, že to, co děláme nyní v praxi, tak to bude formovat naši politiku eh, do budoucna. Ráda bych vám eh, dala určité údaje. Na základě plateb Evropské unie vzniká dojem, že implementace programu politiky soudržnosti stále zaostává, ale výběr produ, pro, produktů, pardon, projektů eh, se zrychluje v celé Evropě. Myslím, že musíme eh, diferencovat mezi implementací projektu, praktickou implementací a, a certifikovanými výdaji eh, předkládanými eh, komisí. Takže výběr eh, projektů a přidělování finančních prostředků dává lepší obrázek o realitě, protože mm, to je záruka efektivního budoucího vynakládání finančních prostředků. A s radostí pozorují že dochází k zvyšování vybraných projektů koncem roku 2015. Jsme vybrali projekty a programy v hodnotě 58 miliard a nyní už eh, za více než 120 20 miliard. Takže mm, šampionem je tady Irsko, které již eh, eh, kontrahovalo 80 svého přídělu navzdory eh, tomu, že příslušné národní orgány ještě nejsou zcela ustaveny, takže tady je důležité toto rozlišovat. Ke konci roku 2015 jsme schválili více než 200 tisíc podniků, které podpoříme a více než 2 miliony osob eh, získalo podporu při hledání práce nebo rekvalifikace nebo dalšího vzdělávání. To se ještě v platbách nepromítá, protože ještě nemáme certifikované platby. Eh, minulý týden eh, jsem to řekla také ministrům na radě, že nemůžou hrát hry s budoucností svých vlastních občanů. Já mám také eh, určitou vlastní starost eh, s mírou předběžného financování předkládaného komisi, protože to vyvolává pochybnosti o eh, účinnosti naší politiky, zejména v očích veřejnosti, která si někdy neuvědomuje a nezná specifika naší politiky. Myslím, že nás to velmi poškodí a ráda bych se tomu vyhla. ale nabádám ženské státy, zejména programovací orgány, aby eh, zrychlovali implementaci a deklarovali rychleji eh, platby podle eh, předpovědí. A jasně jsem to řekla i ministrům, kteří byli přítomní na zasedání DAC, že jinak je to nemožné, protože my neseme odpovědnost. A členské státy jsou stejnou měrou odpovědné, dávají nám určité předpovědi, určité prognózy, ale v některých eh, zemích eh, to nezvládli ani z 20%, takže jsme tím velmi zneklidněni. Je velmi důležité vynakládat i tlak na členské státy, protože eh, za provádění, za implementaci nesou 100% odpovědnosti právě členské státy sami. Tuto diskusi jsem vedla i včera na DG Regio. Pro nás je stále záhadou, proč ta designace institucí probíhá tak pomalu. Je to komise, eh, která to schvaluje a nyní, byla to komise, která to schvalovala nyní, eh, je eh, úkolem auditoru certifikovat tyto instituce a Zdá se, že ty instituce se vyvlékají z odpovědnosti a e, přihrávají si ji navzájem jako horký brambor. Jsem ráda, že některé země již projekty eh, nakontrahovaly, že finance použijí. Je mi velmi líto, když nevidím nové projekty od zemí. Eh, jsou eh, země, které nepředkládají nové projekty, ale hm, s těmi musíme pak více pracovat. Bylo mi právě řečeno, že můžu mluvit svou mateřštinou, ale budu raději pokračovat anglicky. Pokud jde o e, tu nespracovanou e, rezervu, tak e, rozpočet na rok 2017 obsahuje i určité potřebné platební rezervy na pokrytí potřeb, které signalizovaly členské státy a neměl by z toho vzniknout žádný převis na období 2014 až 2020 máme již eh, eh, průzkum eh, v polovině období, který signalizuje, že na tomto, za toto období bude ten převis nebo zůstatek vysoký. vlastně nedoplatky. Tady bych ještě jednou zdůraznila nutnost, že právě orgány členských zemí musí eh, komisi předložit přesné eh, platební prognózy. To je nesmírně důležité. Jak jsem uvedla v projevu úvodním, eh, já jsem připravena obhajovat tuto politiku. Přicházím z regionu, kde samozřejmě je regionální politika eh, jednou z hlavních oblastí veřejných investic. Ale týká se to vlastně všech regionů, protože všechny regiony profitují. A tím odpovídám i na další otázku pana Olbrichta. Nejsem eh, pro to, aby tato politika byla rozdělena mezi regiony to by znamenalo konec naší regionální politiky. Já jsem navštívila už 26 zemí, všechny regiony skutečně profitovaly. V Bavorsku máme mnoho příběhů úspěchů. Zítra navštívím Drážďany a Lipsko. K eh, tyto regiony jsou již na úrovni ostatních eh, regionů Německa díky právě regionálním fondům. Tím chci říci, že tato politika neslouží pouze jen těm eh, nejchudším a to musíme stále zdůrazňovat, že i bohaté regiony v Belgii, Lucembursku, eh, Nizozemí to, z toho profitují. Samozřejmě na jiné úrovni, tam se hovoří více o inovacích, v těch nejchudších regionech hovoříme nebo se zaměřujeme spíše na infrastrukturu stále ale všude vytváříme pracovní místa. Je to úspěch a musíme to více komunikovat. Nyní máme už čísla. Předtím jsme měli hodnocení ex post eh, za období 2007 až 2013. Dobře víme, čeho jsme dosáhli navzdory problémům v některých zemích. A nesmíme zapomínat, že pro 12 zemí období 2007 až 2013 bylo prvním programovacím obdobím. A mnohdy je to normální, že jsou problémy a přenecháme to pak historikům, aby posoudili, eh, kde by se naše země eh, nalézaly, kdyby, se, eh, kdyby některé země mohly využívat tyto fondy už od roku 1975. Ale to je jiná věc. Já jsem proto, aby tato politika sloužila všem regionům. Potřebujeme modernizaci, potřebujeme infrastrukturu pro cestovní ruch, jsme připraveni eh, připraveni na diskusi o tom, jak má vypadat regionální politika po roce 2020 a v další budoucnosti a také sdílím vaše starosti ohledně všech aspektů této politiky spolu se svými kolegy, komisaři na tom pracujeme, protože vnímám, že to je prostor pro skutečnou debatu především. A my postupujeme ruku v ruce s EFSI, což je jakési završení těch eh, investičních eh, eh, projektů. Pokaždé, když mohu se svými kolegy hovořit, tak jim zdůrazňuji, že toto je politika, toto není finanční nástroj, toto je reálná politika a za ní musíme bojovat. A je to nejhmatatelnější a nejviditelnější politika v každodenním životě občanů. Samozřejmě FC je jednou z priorit této komise, pracujeme ruku v ruce, máme dobré příklady to, co máme například v Omnibusu, to eh, vlastně pro, ta kombinace fondů je nyní mnohem snažší. To, co je v horizontu 2020 k dispozici, bychom chtěli i rozšířit na další nástroje. A konečný cíl není nahradit regionální politiku, ale maximalizovat dopad našich fondů v praxi. To je nutno říci. O těch eh, nedoplacích jsem už hovořila. A jak jsem uvedla, návrh omnibus, omnibusu je kombinovat eh, fondy, to znamená mm, fondy eh, bank a institucí. Máme k tomu Eh, instrumentárium a já nabádám všechny členské státy, zejména ze střední a východní Evropy, které ještě nemají vysoce kvalitní projekty eh, pro EFSI, aby podávali žádosti. Máme k dispozici technickou eh, pomoc, máme také hm, poradenské centrum a je nutno spolupracovat. A je nutno také nabádat členské státy, aby vybudovali skutečně, aby produkovali skutečně kvalitní eh, projekty. Tím se dostávám k dalšímu tématu, totiž k solidaritě, která je stěžejní hodnotou Evropské unie a je, není to jednosměrná cesta. My se tady musíme semknout. Pokaždé, když eh, navštívím země, eh, které neochotně přistupují na nové eh, výzvy, například integraci migrantů, tak vždy jim hovořím, že to v konečném důsledku zasáhne obyvatelstvo země. Mm, bude to mít na ně dopad. Je velmi důležité tedy se semknout a je důležité také, že v nové nařízení máme nyní prioritu eh, integraci migrantů. Je to součást právního rámce, který jsme vytvořili, to znamená, nikdo nemů- se nemůže vymlouvat na to, že nemá k tomu právní rámec, ale samozřejmě my k tomu členské státy nemůžeme nutit. Evropská unie, eh, parlament, rada eh, má schválit nařízení, aby rozeslala členským státům dopis kolegy Avramopoulos, že Avramopoulos, že budou nyní moci využívat fondy na ehm, vybudování středisek pro migranty, na eh, péči o ně. A jsme plně solidární i s Itálií a Řeckem, paní dama to eh, nadnesla, i s Německem, které snášejí to největší břemeno. Já jsem nedávno navštívila Švédsko, kde jsem eh, zhlédla několik skvělých příkladů. Takže skutečně bychom z toho neměli dělat sousto pro populisty. Měli bychom k této věci velmi klidně přistupovat. Viděla jsem ve Švédsku velmi dobré příklady, velmi dobrou organizaci. Děti jsou ve školkách, eh, rodiče eh, docházejí na eh, vzdělávací kurzy ehm, v jakékoliv profesi, ehm, kterou si vybrali a je dobře mít takovéto příklady několikrát jsem se setkala se starosty, kteří jsou s tímto problémem konfrontováni. Vede se o tom politická debata a jsou to právě starostové, kteří musí eh, přinášet eh, nejrychlejší řešení, ale my máme dobrou praxi, osvědčenou praxi a vyměňujeme si zkušenosti právě na úrovni starostů a v tom musíme pokračovat, protože to je velmi důležité. Pan Westphal, eh, vy jste byl zpravodajem pro um, městskou agendu Urban Agenda a nyní poprvé um, od roku 2014 do roku 2020 budou města přímo spravovat evropské peníze, takže je důležité mít vysoce kvalitní projekty ve všech tematických cílech, ale také um, bude-li zapotřeby v oblasti uh, tedy péče o migranty. Všechny země musí uh, eh, využít minimálně 5 ERDF eh, e eh, přímo pro města, takže 5 musí eh, spravovat města. 39 měst to bude spravovat přímo. V některých zemích ještě více, 85, myslím, Španělsku. Eh, máme tedy co dočinění, dočinění i s administrativní kapacitou. Některé administrativní kapacity v některých zemích jsou slabší, nemají tolik zkušeností s eh, přímým využíváním evropských fondů. Takže pracujeme spolu a tato nová priorita, tedy péče o eh, migranty, by měla být vlastně všudy přítomná. Pokud je o budoucnost politiky soudržnosti, Samozřejmě, aniž bych tady chtěla eh, jak si předjímat budoucí eh, politiku budoucí komise, eh, musíme počítat s tím, že budeme potřebovat hlubší revizi fungování politiky soudržnosti. Je to systém, který nebyl za poslední 25 let zásadně změněn a malé úpravy tu či tam nestačí. Takže roz, politika rozvoje pro všechny regiony, to je moje pevná víra, budu za to bojovat, ale musíme zahájit tu debatu i na úrovni Rady pro všeobecné záležitosti. Už eh, za slovenského předsednictví jsme eh, tuto debatu eh, zahájili na období po roce 2020. Některé členské státy přišly s nápadem diferenciace. Tvrdí, že některé institucionální administrativní struktury se liší země od země a to by mělo být zohledněno. Takže uvažujme spolu, zdali je to způsob řešení, tato diferenciace a jak k ní přistupovat. Moje představa e, je, a zaznamenávám té oblasti určitou neochotu ze strany kolegů, ale spíše v, na praktické úrovni v regionech vidím požadavek po e, jednotném souboru pravidel. To je i moje, e, moje představa. Takže možná určitá harmonizace pravidel strukturálních fondů je cesta vpřed, e, ale protože rozdílné, rozdílná pravidla využívání fondů působí určité potíže příjemcům. Takže snad v příštím programovacím období bychom mohli uvažovat o jednotném souboru pravidel, ale to nebude snadná diskuse. Samozřejmě také přemýšlíme o tom, jak eh, zde mít lepší synergie s ostatními nástroji. Hovořila jsem třeba o EFSI, abychom co nejvíce využili pákovým efektem, co nejvíce evropský rozpočet. Musíme vycházet z podrobných eh, analýz se, se zúčastněnými stranami, které musí být eh, založeny na faktech. A já také už nezastírám to, co jsem řekla několikrát, že s vámi počítám, že vás eh, v této bitvě považuji za svého spojence. Bude se příští rok v červnu konat fórum o soudržnosti. Většinou to bývá koncem roku, ale já jsem se domnívala, že by bylo lepší uspořádat ho dříve, abychom měli příležitosti hovořit o některých věcech hlouběji. Také bychom, jak už jsem říkala, se měli poučit z ex post hodnocení e, za ty období 2007 a 2013 a také bychom měli vzít v úvahu i ta raná zjištění z provádění nového rámce. Teď už víme, čeho bychom rádi dosáhli z penězi, které máme k dispozici a příští rok bychom tedy mohli přinést další návrhy. Také jste hovořili o změně klimatu. Konal se COP21, COP22, kde jsme prosazovali své koncepce. Ehm, jedním z takových klíčových ehm, nástrojů je, je tedy dosáhnout provádění pařížské dohody. Nedávno Evropský účetní dvůr podal zprávu, kde zdůrazňoval velice pozitivně to, jak Evropská unie přispívá k boji proti změně klimatu. Teď otázka na Španělsko a Portugalsko. Víte velice dobře, že to pro mě nebylo lehké, když jsem měla e, navštívit jak váš výbor nebo další výbory a hovořili jsme právě o Španělsku a Portugalsku. Víte, že nařízení žádá aby komise navrhla pozastavení strukturálních fondů, pokud se rada rozhodne, že ten či onen členský stát nedokázal nebo nepřistoupil k takovým krokům, aby, um, aby vlastně zlepšil svůj deficit, eh, svůj nadměrný schodek, aby vyřešil tento problém. Um, takže já vím, tedy my jsme to řešili, řešili jsme to, respektive bylo to ve Štrasburku, tam byla tedy jednomyslná pozice Evropského parlamentu, který se vyjádřil proti pozastavení um, poskytování prostředků Španělsku a Portugalsku. My to samozřejmě všechno berme v úvahu. Nicméně, víte, že to je v období, kdy členské státy vlastně opravdu nečiní žádné ty nutné kroky. Ale chci ještě říci, že během jednání na radě některé členské státy rovněž argumentovaly tím, že ty dobré výsledky, které máme nyní, pochází právě z toho článku 23, právě kvůli tomu, že tam je vlastně určitá hrozba toho, že může dojít k pozastavení Eh, financování a že právě díky tomu tedy mnoho členských zemí se snažilo nebo tedy dokázalo řešit své nadměrné schodky. Podle nařízení musí tedy komise připravit další přeskum v roce 2017, takže na konci roku 2017 bude k dispozici podrobnější zpráva. Teď zatím nemohu říci, jak zda ta zpráva také bude doprovázena i nějakým legislativním návrhem. Měli bychom, se, měli bychom o tom všichni společně přemýšlet, ale jak už jsem říkala, je velmi důležité, aby všechno dobře fungovalo. Já chápu to, co říkala paní Damáto, rozumím tomu, ale musíte se na to dívat i z té druhé strany vy pocházíte z tohoto regionu velice dobře. Víte, že tam Evropská unie hodně investovala během posledních 40 let, takže to je stále tam není takový růst a takový počet pracovních míst, jak se očekávalo. Takže já bych chtěla říci, že ta politická koncepce nemůže fungovat sama o sobě, izolovaně. Jsou zde určité musí zde být určitá makroekonomická podmíněnost, aby to všechno fungovalo a aby potom ty investice přinesly růst a nová pracovní místa. To je právě smysl článku 23. V té době, kdy byl ten článek schválen, tak se to bralo tak, že to bude opravdu, opravdu to, ten poslední krok, k němuž se budou, budou ty ostatní státy nutné uchýlit. Myslím si, že třeba eh, velice důležitá je právě ta myšlenka eh, předběžných podmínek, ex ante podmínek, aby se vlastně maximalizovala efektivita a dopad našich politických koncepcí v praxi. Také víte, že jste iniciativa pro pokulhávající regiony, to už někde začalo. Pak máme ještě generální ředitelství pro regiony, které by to chtěly ještě rozšířit, třeba právě i na oblasti Mecočorno, nebo Jižní Bulharsko, Severní Řecko. Takže ta iniciativa by se mohla rozšířit právě na tyto regiony, aby jim bylo pomoženo, aby mohli více využívat třeba odborníky, technické asistence, aby zde byla hmm, lepší strategie pro tyto regiony. Máme celou řadu hodnotných projektů, které v těchto regionech probíhají a které přispívají k ekonomickému a sociálnímu rozkvětu regionů. Ale chtěli bychom ještě speciální projekty, které by se věnovaly právě těmto regionům, kterým říkáme pokulhávající regiony nebo regiony, které zaostávají Hmm. Já se ještě jenom že používám znovu příklad toho regionu Mecočorno, ale tam opravdu už investujeme velice dlouho a stále je to ale pak máme některé fondy, které jsou také v té kategorii těch eh, regionů, které jsou pozadu, ale ty zatím čerpají ty prostředky třeba pouze tedy 10 let nebo 20 let a přitom už tam jsou výsledky, takže to je právě i ten rozdíl mezi těmi slabšími regiony, že i mezi těmi slabšími regiony jsou rozdíly úspěšnosti. To, co říkám, možná eh, je na újmu některých členských států, ale zároveň eh, ta politika soudržnosti zkrátka nemůže fungovat v prostředí, které není příznivé obecně pro podporu růstu a vytváření pracovních příležitostí. Myslím si tedy, že je zásadní, aby jak evropská národní místní úroveň spolupracovala, aby řešili ty obecnější problémy a aby zajistili co nejlepší čerpání fondů soudržnosti, tedy respektive co nejlepší využívání. Také mám ale dobrou zprávu třeba pro region Mezočorno. Je zde plán pro posílení administrativních kapacit Tento plán už přináší výsledky. Je to pro sociální programy i pro čerpání z Fondu pro regionální rozvoj a jsem si jistá, že to také přispěje ke zlepšení administrativy i k zjednodušení všech těch postupů a že to právě přispěje regionu Mecočerno. Rovněž spolupracujeme i s italskými orgány, aby eh, zlepšili fungování tohoto regionu. Mm, také se střetáváme, mm, setkáváme se s hejtmany regionů, mm, těch, region, těch schůzek s hejtmany nebo s těch hlavními představiteli jednotlivých regionů jsem se zúčastnila i s panem komisařem Katajnénem. Následovala také technická schůzka v Itálii a doufám, že to přinese všechno výsledky. 15. prosince budu v Římě ale budeme mluvit o něčem jiném. Budeme hovořit o solidaritě v obtížném období po zemětřesení. Před pár dny jsme obdrželi žádost, abychom použili Fond Solidarity pro Itálii. Tu žádost jsme velice rychle posoudili, velice rychle jsme ji projednali, abychom v této obtížné době dokázali rychle pomoci. Budeme o tom hovořit eh, i na plenárce o tom to použití fondu Solidarity. Ještě otázka pana Omaržého. No, tak je samozřejmé, že regionální solidarita existuje a že se vztahuje i na ty nejvzdálenější regiony. E, v tomto, na té každoroční schůzi jsme se setkali na Madejře, byl tam eh, pan Juncker, předseda komise a pozval všechny zástupce nejzdálnějších regionů na bruselské jednání, které se bude konat v březnu. Myslím si, že je důležité ukázat solidaritu, která obsahuje i finanční solidaritu. Jak jste sám říkal, nejvzdálenější regiony mají mnoho znevýhodnění, ať už jsou to geografická znevýhodnění, um, velké vzdálenosti, takže to všechno budeme brát v úvahu v našem připravovaném um, sdělení, které se bude týkat právě nejstálnějších regionů. Můžete s námi počítat, že to bude jednou z našich priorit pro rok 2017. Sám předseda komise inicioval tuto schůzku a chce vést jednání na, o, o těch situaci v těch nejvzdálnějších regionech. Děkuji. Tak jako vždy nás trochu tlačí čas. Do dalšího kola diskuse se přihlásilo sedm nebo osm osob, které by ještě rády položili dotazy nebo vznesly nějaký komentář. Každý máte k dispozici jednu minutu, pokud chcete ještě slyšet odpovědi komise. Pane Monskore, zapsali jsme si vás na seznam. Takže nejprve paní Adinalfi. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní komisařko, za to, že jste přišla na dnešní jednání. Já pocházím z regionu Kampania z kampanie v Itálii a jsme jednou s takovou tou černou ovcí, když se hovoří v kontextu čerpání evropských fondů. Já jsem ráda, že na nás apelujete, abychom lépe spolupracovali, abychom zlepšili tu politiku soudržnosti, aby se všechny ty procesy zlepšily. Ale mám s tím trochu problém. Hovořila jsem před měsícem s doktorem Bučerem. Četla jsem právě ten jeho text, kde psal, že kampánie je tou černou ovcí všech italských regionů, že snad je úplně na posledním místě. No a on řekl, on, on byl takový poměrně mm, velice nadšený tím tématem, kdy já jsem se ho ptala na administrativní kapacity protože velice dobře vím, že právě administrativní kapacita je jedním z problémů v kampani. ale ten doktor Počáne řekl, že to tak není, že administrativní kapacita není tím největším problémem. Když hovoříme o tom, že Evropská unie nám pomůže s těmi institucemi nebo evropské instituce nám pomůžou, tak já nechápu, jak, že je to dost těžké to řešit, když vlastně máte protichudné informace z různých stran. Když už hovořím o kampani, tak chci říci, že eh, máme zde lhutu 31. března 2017, do které vlastně kampani musí uzavřít všechny své projekty. tak navíc existuje ještě deklarace. že tam bude asi nových asi 2000 nových pracovních míst v té administrativě. Je to, je to v té studii, já nevím přesně, jak to je, mohla byste nám to říci? Ta studie byla představena někdy v prosinci. Nevím, zda ještě třeba mezi tím budou nějaké další studie. Ano, tak to byla opravdu dlouhá italská minuta. Teď pan Čeko opravdu pouze jednu minutu. Komisario, credo che rispetto... Paní komisařko, pokud jde o to, co jste říkala Rád bych připomněl, že parlament schválil rezoluci velmi významnou o určitých specifických rysech podmíněnosti pro naše evropské ostrovy. Od schválení a od minulé schůzky bych čekal konkrétnější odpovědi. Kromě rozdílů je tady ještě záležitost znevýhodněnosti. Jsou to znevýhodněné oblasti, tyto ostrovy. Bylo tomu tak včera, dnes a bude i zítra. Jedná se o dopravu, energetiku, malé střední podniky. Proč se některé regiony nezlepšují? Protože potřebujeme mít zacílené politiky pro tyto oblasti. Nesmíme také zapomenout na kulturu a na jazyky, které používáme. Naši zástupci v těchto oblastech skutečně um, jsou z malých komunit, které nemají mechanismy, jak se napojit na základ v Evropě. Takže proto ty hlavní struktury v Evropě. Proto by bylo dobré mít takzvaný one-stop shop, který bude tuto politiku řešit. Je to naléhavé, pochopitelně také máme uh, fondy Solidarity a to, co jste navrhovali pro eh, tu situaci kolem zemětřesení. Já budu také v Římě, abych naznačil, že Evropa rozhodně nezapomíná na tu oblast po situaci, která nastala po zemětřesení. Minutu, prosím. Děkuji. Víte, já se stávám takovou expertkou na EFSI v tomto výboru. Chtěla jsem se zeptat. Vím, že EFSI riskuje, že se stane konkurentem strukturálních fondů v určitém ohledu. Chtěla bych vědět, jakým způsobem nejlépe využijeme možnosti spolupráce s těmito dvěma fondy. Nemyslíte si, že bychom mohli mít, dejme tomu, nějakou poradní skupinu na evropské úrovni, ale i na národní úrovni? což by pomohlo regionům využít obou těchto nástrojů společně, aby EFSI byla s, s takovou silnou stránkou, která bude ruku v ruce, spíš než aby se z toho stal konkurent. Další věc. Problém s prodlevou v alokacích financí pro regiony je ten, že teprve pak se nastartují projekty po udělení peněz. Nebylo by lepší změnit tento časový rámec v poslední fázi předtím, než se udělí finance, mít jakési prefinancování pro projekty? To pochopitelně by proběhlo po tom, co bychom nastolili ten obecný rámec. Než čekat tedy na další fázi, proč nemít finance, které budou věnovány plánování budoucích programů. To zrychlí využití zdrojů. Financování totiž začne jak, až po alokaci. To je právě problém. Paní Čufrida, minutu, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji, paní komisařko, za to, že jste se mezi nás přišla na tento velmi užitečný dialog. Mluvila jste o programu pro Mezzogiorno, jich Itálie, zajímá nás, jak to bude vypadat na, v této oblasti, protože uh, Ehm, pokud je o informace, tak jsme pochopili, že euro investované do strukturované stránky, tak z toho stane se za čtyři roky 1,74 eura, ale toho jsme svědky v Itálii nebyli, hlavně ne v Mesočorno. Takže ehm, má otázka je jaksi spíše povzbuzující. Vy um, jste změnila hodně pravidel. O, o pravidlech jsme hodně mluvili v souvislosti s Portugalskem a španělským. Ovšem mě zajímá, zdali návrhy komise pro využití strukturálních fondů za hranice makroekonomické podmíněnosti, zdali uh, se jedná o solidaritu jako takovou. Často o tom totiž mluvíme na evropské úrovni, ale pokud jde o politiku soudržnosti, tak to by měl být hlavní rámec solidarity. V tomto ohledu Itálie opravdu těží z, z financování struh kohezního, ale doufám, že fondy soudržnosti nebudou pozastaveny určitých oblastech je totiž taková hrozba, že dojde k pozestevení v zemích, kde jsou vážné hospodářské problémy, spíše než v zemích, kde jednoduše nehrají podle pravidel. Já doufám, že by bylo lepší pracovat spíše na percepcích. Já vím, že komise v tomto ohledu dělá mnohé, ale uh, toto je právě věc, která není často známá, když se plnějí cíle a je to problém pro takové země jako Itálie. Um, jedna minuta, prosím, paní Rodriguez. Já budu mluvit portugalsky, nebo chtěla bych mluvit portugalsky, a bohužel to dnes není možné. Musím poděkovat za úsilí komise výborů pro to, že jsme se vyhli sankcím pro Portugalsko a Španělsko. To znamená, že musíme ale zrevidovat článek 23. Eh, jaké jsou cíle této diskuse, jak to učinit? A v neposlední řadě dvě otázky, ale položím pouze jednu. Nemáte představu o nějakých konkrétních záležitostech, pokud jde o dopravu v těch eh, eh, nejextrémnějších oblastech, protože pan Juncker o tom mluvil, o této politice někdy v dubnu. Mě by zajímalo, jestli máte přesou o tom, jak řešit tyto věci právě na, v těch nejodlehlejších regionech. Pan Ruiz, minuta.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 bohužel opravdu tlumočení z portugalštiny tady na této schůzi nemáme. Je mi to líto. Zkuste to jinak. Euh, já nebudu mluvit francouzsky. Chci mluvit portugalsky. Pro une autre Je pense que je... Ale já si tu otázku schovám na jindy. Myslím, že pokud jsem z Portugalska, měl bych možnost, měl bych mít možnost mluvit portugalsky, což také učiním v budoucnu. Já s vámi zcela souhlasím. Ano, určitě máte uh, možnost se vyjadřovat ve vlastním jazyce. Bohužel dnes nemáme plnohodnotné tlumočení. Platí to i pro některé další jazyky, jako například rumunštinu pro paní komisařku, ale to je bohužel problém parlamentu, pan Hepman. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Musím poděkovat paní komisařce a opravdu nechci opakovat to, co už tady padlo. Souhlasím s paní komisařkou v tom smyslu, že jsou tady velké prodlevy v politice soudržnosti, nicméně míra certifikace a počet ehm, podepsaných smluv je úplně jiný. Počet podepsaných smluv a implementace projektů v regionech ehm, je poměrně rychlý. V roce 2018 budeme mít gigantické nahromadění plateb. Otázka je, zdali to budeme moci řešit na všech úrovních. Chci se ale zeptat, zdali nebo proč je, se to tak hromadí. Je to otázka, na kterou nikdo nemůže podat odpověď. Především v posledních dvou letech, pokud jde o projekty, jejich provádění, certifikaci. Prostě souvisí s tím hodně administrativy pro hodnocení, pro provádění, když řešíte mm, účetní otázky, mm, teprve mm, když to zorganizujete. Prostě to zabere tolik času, ale přitom ta politika by se měla především zrychlit. Otázka na komisařku. pokud bychom prováděli audit v některých členských státech, protože eh, víte, tato administrativa se, tato byrokracie se eh, tvoří v členských státech. Pokud byste prováděli audit někde a uvedli, co bychom mohli jaksi vypustit, signál pro členské státy, že by některé ty požadavky od některých by se mohlo částečně upustit. To by bylo uh, to by byla zelená pro nás všechny v EU s tím, že bychom mohli být pružnější, mohli bychom provádět politiku a mohli bychom pak realizovat projekty. A poslední připomínka, sešli jsme se nesčetněkrát a pokaždé se snažíme se přesvědčit, že politika soudržnosti je jednoduše nejdůležitější politikou v EU snažíme sami sebe přesvědčit dlouhou dobu, že se to týká běžných občanů Evropské unie. Říkáme to neustále, že tato politika je jaksi obětním beránkem pro všechny. Že cílem je díky tomu vyřešit všechny ostatní problémy v Evropské unii. A vzhledem k tomu, že nemůžeme odpovědět na tyto otázky, tak možná nevíme, proč se nám to takto hromadí. Prostě nepropagujeme kohezní fondy, nekomunikujeme, je to pro vás šance, jakým způsobem se zapsat do dějin. Pokud bychom měli pokyny na všechno, co jde z komise do regionu, s ohledem na propagaci těchto fondů, tak by to bylo daleko lepší. Lidé, běžní občané jednoduše nevidí výsledky politiky soudržnosti, ale my je vidíme úplně všude. Úplně všude v Evropské unii, takže to musíte redefinovat. A pan Mosko, poslední dotaz. Merci, madame la présidente. Madame la commissaire, j'aurais beaucoup de choses à vous. Děkuji. Já toho mám opravdu hodně. Bohužel na to nemám čas, musím vám poděkovat. A chci poděkovat za to, že jste věnovali část času na to, že jste s námi přišla, vy jste si vyměnila názory na regionální politiku a děkuji za potvrzení vašeho závazku, tak aby bylo možné zajistit že tato politika skutečně bude zachována na evropské úrovni. Nicméně ne vždy plníme cíle, protože cílem bylo snížit nerovnost mezi členskými státy. Teď vydáme ale už hmatatelné důkazy a teď uvádím příklady těch um, nejodlehlejších oblastí zámořských Ve Fond de France už bylo hodně lidí, kteří viděli, čeho jsme dosáhli. Viděli jsme to hodně během těchto dekád politiky soudržnosti a je to výhodné pro naše občany, tolik má minuta a doufám, že tato politika bude zachována. Děkuji. Teď požádáme o opravdu stručnou odpověď. Děkuji vám. Děkuji všem eh, italským přátelům. Měla bych eh, mluvit italsky, ale raději to neučiním. Na adresu paní Adinalfi. nepoužijí va- vaše slova, protože to není pravda. My nejmenujeme, abychom někoho zostudili, ale chceme pomoci. Eh, když jsem nastoupila, tak eh, naši lidé z DG Regio nám řekli, že Kalábrie a Sicílie do eh, operační programy eh, do termínu nesplní. Já jsem se v Kalábrii setkala se všemi příslušnými úřady a nakonec pak i kampánie do termínu vše splnila. Takže administrativní kapacita tam určitý problém je, ale mm, když budeme mít ten rámec lepší implementace, tak to přinese plody i v Itálii. A jak jsem uvedla, ten program administrativní kapacity pro Itálii bude ve vašich regionech ještě posílen. Měla jsem to potěšení eh, setkat se s eh, vicepremiérem De Vicentim v Římě a projednali jsme eh, zevrubně všechny tyto problémy. A také o nich budeme hovořit za dva týdny, ještě jednou v Itálii během mé návštěvy. Takže ještě jednou vás prosím, abyste vzkázala naše slova vašim kolegům. My jsme připraveni vynaložit veškeré úsilí, včetně technické pomoci odborníků, abychom tu mezeru eh, zavřeli. Takže eh, budu velmi eh, ráda, když budu moci eh, tu železnici mezi Bari a Napoli eh, jaksi skolaudovat a mm, uvést slavnostně do provozu. Itálie je nejdůležitějším příkladem toho, že to nejsou pouze členské státy, ale i regiony uvnitř členských států, které vykazují obrovské rozdíly mezi sebou. A to je další důvod, proč potřebujeme bojovat za regionální politiku a politiku soudržnosti. Když zajistíme lepší rovnováhu, tak e, to prospěje všem a tady musíme spolupracovat e, také se všemi, s místními regionálními úřady. Ostrovy. Pane Čiku, máte velmi rumunské jméno ostatně. E, tuto diskusi o ostrovech jsme již vedli a myslím, že je velmi důležité Eh, zaměřit se na specifika těch ostrovů. Nyní provádíme určité změny v rámci DG Regio. Máme nového generálního ředitele a chtěli bychom zajistit eh, rámec pro těstou spolupráci a koordinaci v rámci DG Regio právě pro řešení problematiky ostrovů, vyměňovat si nejlepší eh, praxe, follow-up a tak dále chci vám připomenout, že to jsou právě požadavky členských států, které nám, nás přiměly k vytvoření té kategorie nejodlehlejších regionů. Řecko, Itálie eh, také požádali o tuto možnost aby jejich ostrovy byly považovány za nejodlehlejší. Ale rozumím dobře tomu, co říkáte. Ostrovy, italské ostrovy by měly podléhat eh, jinému eh, zacházení. A jak jsem řekla, v rámci každé jednotky v DG Regio se někdo, je někdo, eh, kdo se zabývá právě problematikou ostrovů členských zemí, které ostrovy mají. Takže určitě i ten váš nápad toho jednotného centra vezmeme v potaz, tak abychom eh, lépe řešili problémy, které zde e, zazněly. Také pokud je o paní Rodriguez, regionální politika je, myslím, jeden z nejdůležitějších pilířů. Eh, Jim řešíme přístupnost, eh, dopravní obslužnost a také eh, tvorbu pracovních míst na ostrovech, těch nejodlehlejších místech. Fond Solidarity. Tady jsem měla radost na plenáce o tomto tématu hovořit, ale zde bych vám ráda řekla, protože je tolik eh, Italů mezi vámi, italských poslanců, že jsme zcela solidární s Italií, zejména nyní po těch ničivých zemětřeseních. Ten fond Solidarity je jedním z našich našich nejvýznamnějších symbolů solidarity v době potřeby a nouze. A bohužel Itálie byla eh, největším příjemcem tohoto fondu od jeho založení. 1,3 miliardy eur bylo zatím eh, vyčerpáno z tohoto fondu. Pokud jde o to poslední eh, zemětřesení, tak Itálie už předložila svou žádost o pomoc Eh, solidární pomoc. Eh, tady se jednalo o zemětřesení v srpnu, my jsme žádost obdrželi v říjnu a nyní eh, to rychle zpracováváme, abychom podpořili úsilí o obnovu postiženého regionu. A samozřejmě vedeme také intenzivní dialog a spolu s italskými úřady zkoumáme možnost přidělit programy z fondu EFSI, zejména s tematickým cílem 5F6, zejména pokud jde o eh, řízení eh, nebo boj proti klimatickým změnám a eh, také o obnovu zemětřesením postižených regionů. Bylo mi sděleno, že máme problém s časem, ale buďte si jistí, myslíme na italský lid i v tomto obtížném období. EFSI. Jak jsem eh, řekla, paní Breso, musíme spolupracovat a EFSI je finanční nástroj, ale není to eh, nástroj určité soutěže. Je to mm, něco navíc, je, co, je to něco pro co máme také poradní radu a v rámci nového nařízení Omnibus, které bylo schváleno, jsem navrhla, aby v každém zastoupení byl pracovník, kterého bychom označili za zvláštního vyslance, který bude eh, zkoumat problematiku nebo možnosti synergií a chci také eh, vyzvat eh, členské státy, aby se stali toho partnery. Je důležité mít takovouto síť, protože protože v mnoha členských státech eh, není kam se obrátit na ministerstvo ekonomii nebo ministerstvo financí, takže je důležité mít někoho, kdo se výslovně zabývá regionální politikou a FC. Tato kombinace je velmi důležitá. Dáme vám vědět. A máte pravdu, že jeden z problémů, který také musíme spolu řešit, je hledat nejlepší možnost hladkého přechodu z jednoho období na druhé a to musíme hledat spolu, o to musíme usilovat spolu. A proto musíme mít dobrou, musíme být dobře informováni přímo z terénu, jaká je tam situace. Poslední otázka. implementace, pan Hedman. Jak jste eh, řekl, máte dojem, že implementace je pomalá, ale my jsme už schválili 120 miliard na toto programovací období a to je obrovská částka peněz. Ovšem není to ještě promítnuto, protože členské státy ještě nepředložily certifikované předběžné platby komisi. Ptáte se proč? Já nemám jasnou odpověď, je to i pro mě e, tajemství, e, záhada, proč tyto instituce necertifikují rychleji, protože pokud je nebudou mít, tak nemají nárok na to zaslat nám e, fakturu a my nemůžeme ji uhradit. Takže je velmi důležité mít tyto instituce ustaveny a zahájit skutečnou implementaci a také eh, spustit cash flow směrem eh, k těm zemím. A také jste nadnesl důležitou eh, problematiku byrokracie Eh, což je důležité. My tady pracujeme na zjednodušení nařízení, ale současně některé členské státy ještě přidávají a přidávají další eh, předpisy. Měla jsem například setkání se starosty z mé vlastní země a eh, řekli mi, že nemohou podat žádosti o program energetické účinnosti, protože musí doložit, že ty budovy pocházejí ze 70. až 90. let. Takže místo toho, aby se soustředili na svou práci, musí hledat staré dokumenty eh, o původu těch eh, budov. Já tomu vůbec eh, nerozumím, proč, proč, jestli to bude pak památkově chráněný dům, tak nemá nárok na dotace mm, s cílem energetické účinnosti a, a existují podobné věci, podobná omezení i z jiných zemí, které ale nejsou přitom vyžadovány Evropskou unii. Všechny naše požadavky jsou mm, e, v nařízení a to už má 600 stran. Proč pak musí členské státy ještě přidávat tisíce dalších? Myslím si, že jsme už dost komplikovaní, tak jako tak. A ne proto, že chceme být komplikovaní, ale protože musíme nalézt rovnováhu mezi zjednodušením na straně jedné, to je hlavní téma i zde ve výboru REGI, a příští týden navštívím eh, výbor pro rozpočtovou kontrolu a tam se bude hovořit o odpovědnosti, transparentnosti, o, o tom, jak se peníze vydávají. A tam musíme najít rovnováhu. Každý eh, členský stát musí mít jistotu, že evropské peníze se vynakládají dobře a transparentně a z tohoto nároku nemůžeme ustupovat. I když jsme často naštění z e, zbytečné byrokracie. Není to naše chyba, je to také mnohdy e, chyba členských států. Nyní jsme e, zavedli e-kohezi, simplifikované nebo zjednodušené postupy a tak dále. Jakmile to bude schváleno Evropským parlamentem, radou, tak i omnibus bude k dispozici vám a členským státům, aby věděli, jak věci zjednodušovat. Musím ukončit, jsem velice ráda, že jsem vás mohla navštívit. Vždy s vámi ráda vedu dialog, protože je to pro mě velmi užitečné. A pomáhá mi to pokračovat v práci a bojovat za tuto politiku. A to bude i náš cíl v příštím roce. Bude, bude to kritický rok. A jelikož se nepotkáme už do konce roku, tak vám chci popřát všechno nejlepší a doufám, že se eh, sejdeme opět eh, začátkem příštího roku a že vám budu moci přinést další dobré zprávy, protože skutečně doufám, že do konce prosince letošního roku eh, většina eh, podmíněností ex ante bude splněna a že pak eh, budeme mm, moci obdržet přehled pladeb a faktury, které budeme moci uhradit. Děkuji vám, paní komisařko, a jménem všech eh, výboru, eh, členů výboru eh, pro regionální rozvoj vám děkujeme a také děkujeme tlumočníkům za porozumění a nyní přerušujeme schůzi až do 15. hodiny odpolední.